Right, good afternoon, everybody. Uh, Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte opět. Nyní nás eh, čeká blok jednání, který potrvá do 17.30. Teď máme tedy na pořadu dne dialog s ostatními orgány a institucemi EU o evropském semestru. Eh, přítomen je předseda rady ECOFIN, samozřejmě také pan předseda Euroskupiny, kterého všichni dobře známe, a postupně dorazí také Oli Rehn, pan komisař pro hospodářské a měnové záležitosti. Poté proběhne diskuse a tentokrát se prosím hlašte prostřednictvím růžových lístků. V dopoledne jste to všichni krásně zvládli nikoho barevné odlišení nemátlo. Takže začneme eh, předsedou Rady ECOFIN. Pane ministře, máte slovo. Ladies and gentlemen, Sharon. Uh... Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za tuto příležitost. Eh, nyní eh, se nacházíme v dialogu mezi radou a komisí. Já tady zastupuji radu ECOFIN, to znamená radu ministrů financí a hospodářství. Zase, že obojí je relevantní v této souvislosti, v této oblasti. A my rozhodně upřednostňujeme trialog, to znamená velice úzký vztah také s, úzkým, eh, také s Evropským parlamentem. A proto jsem velice vděčen Sharon za tuto možnost mezi vás přijít. Dovolte, abych nejprve uvedl, že dnes slavíme maďarský státní svátek, takže v Maďarsku jeden volna. Zdá se i e, počasí je na naší straně. Proběhla totiž série revolucí v polovině 19. století, či série vzpour, povstání. Maďarsko v té době zažilo jednu z nejúžasnějších revolucí Evropy. Bylo to, bylo to občanské povstání eh, z roku 1848. A tuto historickou událost si připomínáme v podobě státního svátku. Je to tedy dnes jedinečná příležitost společně s vámi eh, si tento, tuto událost připomenout. Dovolte, abychom se nejprve nastínili souvislosti. Hospodářský růst se nyní konsoliduje v EU a také celosvětově, ale, jak všichni víme, dějí se stále strašlivé věci. V globální ekonomice víme, eh, jak je nejnovější vývoj v Japonsku a také v některých dalších zemích. Eh, domácí, u domácí poptávky dochází k oživení, takže Eh, zdá se, že skutečně dochází k oživení ekonomiky v současné době. Nicméně tempo hospodářského růstu je rozhodně nerovnoměrné. A proto eh, existuje určitá znepokojení související s geopolitickou situací a vysokými cenami komodit. Ceny ropy jsou i nadále vysoké a to bude mít negativní dopad na hospodářské oživení. Eh, projednala to Rada ministrů ECOFIN dnes dopoledne. Eh, všichni přítomní ministři vyjádřili znepokojení ohledně vysokých a rostoucích cen ropy. Finanční, na finančních trzích je nadále panuje nervozita ohledně eh, státního dluhu, což by mohlo vést k problémům s refinancováním pro některé slabší ekonomiky v rámci EU. A nyní dovolte, abych se dotkl evropského semestru, tématu dne, které si zaslouží projednat dopodrobna. Klíčovým cílem Evropského sametu, jak víte, bude eh, zaručit eh, jasný rozměr ex, ex ante eh, pro koordinaci hospodářských politik v EU a v eurozóně. V rámci Evropského semestru komplement, bude zajišťována komplementarita národních hospodářských plánů na evropské úrovni prostřednictvím um, orientace eh, politiky předtím, než eh, se dospěje k definitivním rozhodnutím o rozpočtech pro nadcházející rok eh, v členských státech, o státních rozpočtech. Tedy. V praxi to bude vypadat tak, že evropský semestr zajistí sladění procesu dohledu v rámci nad paktem tedy růstu a stability a širších ekonomických směrů Eh, čili to, ten časový rámec bude sladěn, zatímco z právního hlediska to zůstane odděleno. Bude se to stávat na fiskální disciplínu, makronomickou stabilitu a politiky na podporu růstu v souhlase se strategií EU 2020. Eh, výroční strategie, eh, pardon, studie o růstu, která, jak víme, byla zveřejněna 12. ledna 2011, zahájila první evropský semestr který eh, poprvé v historii skýtá předem eh, možnost koordinovat eh, politiku předtím, než vlády své závazky promítnou do státních rozpočtů pro 2012. Komise nastavila, identifikovala deset akcí, deset činností pro Evropskou unii v roce 2011 a také v roce 2012. Vše je to zakotveno ve strategii EU 2020. Eh, již jsme přijali v únoru závěry Rady o fiskálních a makroekonomických výzvách na základě právě té eh, výroční strategie pro růst zvedené Evropskou komisí. V přesnu pak Evropská rada bude identifikovat eh, aktuální ekonomické výzvy a poskytne strategické směry, pokud o fiskální hospodářskou politiku. Vítejte, Oli. Dnes dopoledne to zasedání bylo dlouhé. Ale Ole už dorazil, to je pro nás všechny skvělé. Tyto směry budou zohledněny při vypracovávání programu stability a konvergence a národních reformních programů. Obojí bude probíhat v dubnu, to znamená letos na jaře. Členské státy předloží své národní reformní programy a programy stability a konvergence v Dobnu. Eh, poté zanalizuje komise v květnu a červnu a vyústí to, bude-li to nutné, eh, v určitá politická doporučení, či koncepční doporučení. Komise v nedávné Eh, době přislíbil, že bude provádět toto vyhodnocení včas, tak aby Evropská rada v červnu mohla přijmout stanoviska specifická pro jednotlivé země a také příslušná doporučení. Členské státy by eh, tato doporučení měly zohlednit při sestavování svého rozpočtu pro rok 2012. Jak všichni víte, vážení přátelé, eh, jde o to, aby programy stability a konvergence národní reformní programy E, byly zasílány komisi ve stejnou dobu, tak abychom zajistili, že e, budou de facto představovat integrovanou e, strategii pro hospodářskou politiku členských států. Takže za pár měsíců se dopereme integrované strategie pro hospodářskou politiku pro všechny členské státy EU. V důsledku všech těchto kroků by evropský semestr měl zajistit větší makroekonomickou stabilitu a pojistit, eh, pardon, a posílit důvěru trhu, která zase je eh, nutná pro dosahování inteligentního, inkluzivního a udržitelného růstu. Dovolte, abych doplnil, že evropský semestr nám skýtá vynikající nástroj eh, proto, abychom zároveň mohli vyhodnocovat, zda provádění strukturálních reform a fiskálních opatření um, efektivním způsobem přispívá k posilování růstu a zlepšování situace ve fiskální oblasti v členských státech. Dovolte, abych ještě eh, připojil určitou poznámku na okraj, která je přesto důležitá. Již jsme hovořili o pojmu hospodářský růst. Já jsem také znepokojen vysokou měrou nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí. Opravdu není udržitelné, aby míra nezaměstnanosti se pohybovala mezi 20 až 40 procenty v některých členských státech. A to zejména právě mezi mladými lidmi. Měli bychom vytvářet hospodářský růst eh, tak, aby také vznikala pracovní místa. A konečně, pokud tu správně řeč vašeho těla, paní předsedkyně, tak už úplně na závěr doplním, že naše Národní parlamenty, celá řada z vás zastupuje právě parlamenty členských států, pokud vím, a národní parlamenty vyvíjají, vyvíj, e, vykonávají demokratický dohled nad politikou prováděnou vládami, včetně politiky v oblasti hospodářské a jakožto rozpočtový orgán parlamenty rozhodují o rozpočtových prostředcích potřebných pro dosahování hospodářských cílů. E, jsme tedy v rukou našich národních parlamentů a jakožto Evropská rada jsme ve vašich rukách, pokud je o další provádění evropského semestru. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Ano, přesně tak. Tak se nám to líbí, že je to všechno v rukách parlamentu. To se nám opravdu líbí a nyní poprosíme Žana Kloda Žinkera, který je předsedou Euroskupiny. Madame la Ano, paní předsedkyně dámy a pánové, poslanci, poslankyně. Nevím, zda přede mnou už vystoupilo mnoho řečníků, ovšem podíval jsem se na program vaše zkoušky a mám pocit, že v podstatě už o evropském semestru asi víte všechno o tom, co by to mělo znamenat, jak to bude vypadat do budoucna, takže v podstatě opravdu si myslím, že vás už se nechci nějak obtěžovat tím, co to je evropský semestr, kdy jsme měli možnost diskutovat o těchto záležitostech s poslanci Evropského parlamentu. Já už jsem měl takové příležitosti a samozřejmě že i s národními parlamenty a pro mě, jakožto pro předsedu Euroskupiny, myslím si, že bych neměl ztrácet čas eh, a vysvětlovat vám to, co, už, to, co již znáte, ale abychom se opravdu mohli podívat i na vaše otázky, na nějaké následky a tak dále, jak to bude vypadat. Čili já bych eh, se snažil opravdu o velice stručný úvod, řekl bych pouze to, že ten pojem evropského semestru nebo to, co vlastně znamená evropský semestr, já, mně se to velice líbí, protože od té doby, co to bylo prezentováno, tak já vždycky jsem se snažil o koordinaci, já jsem se vždycky snažil o koordinaci evropských ekonomik a vždycky jsem doufal, že v rámci euroskupiny budeme mít možnost debaty ex ante, pokud jde o rozpočtové záležitosti, velké reformy, které, kterým čelí jednotlivé členské státy, tak abychom mohli přizpůsobit naše politiky jeden druhému, abychom, aby ty ostatní politiky jiných hráčů byly schopny se přizpůsobit politikám ostatních um, zúčastněných stran. Je zde jedna veliká inovační záležitost, to ten pakt pro euro. To je pakt, to je v podstatě mm, jakési vyústění všech těch konzultačních procesů, koordinačních procesů, ke kterým došlo tento pakt eura. Původně se to mělo jmenovat pakt pro konkurenceschopnost podstatě to premiérům poskytuje veškeré nástroje, které eh, potřebujeme, abychom posílili koordinaci našich hospodářských ekonomik, jelikož, mm, protože to nemůžeme jinak tento pakt aplikovat, než bychom si uvědomili, že aplikace tohoto paktu samozřejmě musí být součástí strategie Evropské unie pro rok 2020. Měly by tam být začleněny jednotlivé hlavní směry, integrované hlavní směry, a v podstatě by to mělo obsahovat veškeré principy, zásady, které jsou důležité i pro pakt um, růstu a stability. To znamená, že do budoucna budeme mít k dispozici tento plán, takový koordinovaný plán, který by nám umožnil lepším způsobem pokračovat, pracovat do budoucna. K tomu bych ještě rád dodal následující věc. Text, který na konci září 2010 předložila komise, mm, to je ten takzvaný šestý balíček všech těch směrnic, textů, které se dotýkají zprávy a řízení hospodářských záležitostí a který kompletuje veškeré nástroje, které máme k dispozici v tomto ohledu. To znamená, že pokud do června parlament mm, my teda doufáme, že to bude ambicioznější přístup a že dojde k přijetí tohoto textu, který se zabývá zprávou a řízením hospodářské záležitosti. To znamená, pokud se nám povede do konce příštího týdne připravit určitý mechanismus stability na evropské úrovni, pokud se nám mm, povede mít tuto facilitu, která se dotýká stability, která se dotýká stability a kterou jsme uplatnili v Irsku, je samozřejmě velice poté bude důležité, aby ta tato facilita fungovala lepším způsobem kvalitativně i kvantitativně samozřejmě a pokud se nám povede v rámci Evropského semestru poprvé aplikovat doporučení eh, paktu pro euro, tak si myslím, že budeme k dispozici určitý koherentní balíček zprávy a řízení ekonomických záležitostí, takový, který v této situaci všichni potřebujeme. A pokud jde o samotný pakt pro euro, jsem opravdu rád, že vlády konečně pochopily, že nejde pouze o popsání tohoto problému nebo, řekněme, vytvoření nějakých virtuálních záměrů, seznamů, ale že musíme opravdu zhodnotit to, k čemu došlo či nedošlo na straně jednotlivých členských států, co bylo či nebylo provedeno a právě proto ty cíle, které jsou zde stanoveny v rámci paktu pro euro, ty premiéři na základě tohoto textu musí sami zvolit určité národní priority, které by měly být aplikovány v jednotlivých členských státech. A řekněme do června by, 27. měla komisi jasně říci, o které národní cíle jde, to znamená, kterým se budou věnovat v následujících 12 měsících. A komise v podstatě bude muset definovat jednotlivé politiky, které se budou poté aplikovat v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že ten pakt asi neodpovídá těm úplně prvním um, argumentům, které předložil pan Sarkozy a paní Merkelová, protože ty um, některé z těch prvků již nejsou aktu, aktuální, jde o aplikaci jednotlivých cílů tohoto paktu euro, které za které budou odpovědny národní parlamenty, to znamená, že to bude v um, rukách vlád jednotlivých členských států. Čili, čili poté uvidíme, když to budeme hodnotit, za tento pakt pro euro, jakože texty, uh, které jsou s tím spojeny, nám umožní dosáhnout pokroku v koordinaci ekonom, hospodářských ekonomik v Evropě. A na závěr, protože to je něco, co by mohlo zajímat i vás, poslance národních parlamentů i Evropský parlament, to, že rada na úrovni eh, šéfu vlád 11. března eh, rozhodla i na základě žádosti parlamentu o tom, že členské státy v rámci všech aplikací, um, všech etap aplikování tohoto paktu růstu a stability budou muset dodržovat doporučení um, komise a pokud tomu tak ne, ne, pokud tomu tak nebude, tak to budou muset teda ten jiný přístup vysvětlit písemně, protože jinak by to bylo takzvané mm, napůl automatické sankce, mm, protože mm, například teda e, se to dotýká Beneluxu. My se domníváme, já jsem nikdy, vždycky jsem se snažil využít e, všech příležitostí, samozřejmě, e, aby Olieren, který je zodpovědný za tuto oblast, aby byl opravdu spokojený. Já už nebudu prodlužovat můj projekt, paní předsedající. Těším se na rozprávu se všemi kolegy. Děkuji vám. I'm sure we'll... Uh, Děkujeme. Já jsem si jistá, že bude položeno mnoho zajímavých dotázek, otázek a v neposlední řadě ještě nyní poprosíme úvodní slovo eh, komisaře pana Oliho Rena. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci poslankyně národních parlamentů i Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mě velikým potěšením zúčastnit se vaší velice vhodně načasované konference o evropském semestru. Rád bych poděkoval Sharon Bolsové i členům vašeho výboru za zorganizování této aktuální konference. Jean-Claude Juncker, jakož i pan ministr Matolči už pohovořili o těch hlavních eh, prvcích e- evropského semestru, znamená posílení hospodářského řízení, zprávy, dále je to um, pakt který pakt o euru. My, my, já k tomu že jenom dodám několik poznámek. My jsme strávili společně dva dny, dokonce i dvě noci, co, mm, to znamená členy členy eh, euro euroskupiny i um, ECOFIN Rady ECOFIN a mm, snažili jsme se nějakým způsobem zanalizovat veškeré naše názory, které se dotýkají reakce na, eh, poslední, na eh, ten poslední vývoj ekonomické recese a hospodářské krize. Jestli dovolíte, tak několik slov k evropskému semestru a dopadům evropského semestru. Ovšem, než se k tomu dostanu, tak Dovolte několik slov eh, ohledně posílení eh, zprávy a řízení hospodářských záležitostí celkově a zároveň trochu, abych nastínil ty důvody, které nás vedly k nastolení eh, této cesty. Nedávný rozvoj evropské ekonomiky, nedávna si, nebo to, co jsme zaznamenali v poslední době, eh, nás vede k názoru, že bychom měli posílit eh, řízení a zprávu hospodářských záležitostí, mm, i když máme za sebou deset, desetiletí eh, eura, je to obecně řečeno úspěšná historie, ovšem finanční krize poukázala na některá systémová, na některé systémové nedostatky našeho rámce politik a um, společně s chybami, ke kterým došlo na straně členských států, jakože neodpovědné fiskální politice, to v podstatě zvýšilo finanční nestabilitu v Evropě a mm, podkopalo to finanční stabilitu v Evropě. Jsme si vědomí toho, že krize v Řecku, Irsku či jiných zemích. V Řecku například eh, to byla především fiskální krize. V Irsku to byla mm, krize, která postihla bankovní sektor. A v obou případech to byly ty makroekonomické nerovnováhy a divergence v oblasti konkurenceschopnosti, které se na tom rovněž podílely. Čili jaký je závěr, logický závěr? Potřebujeme nalézt takové nástroje, které by nám pomohly předcházet podobné krizi do budoucna, které posílily politický rámec v oblasti fiskálních a hospodářských politik na evropské úrovni. Legislativní balíček, takzvaný mm, šesti balíček šesti legislativních návrhů, které se dotýkají posílení ekonomického řízení, je uhelným kamenem našeho společného přístupu při řešení krize. Snažíme se posílit preventivní a zároveň korektivní opatření v rámci paktu růstu a stability tím, že rozšíříme rozsah ekonomického dohledu, preventivních opatření, korektivních opatření, makroekonomických nerovnovách. Zároveň se budeme snažit zlepšit mechanismy uplatňování a posílit naše národní fiskální rámce. Domníváme se, doufáme, že Evropa bude tím pádem kontrolována prostřednictvím právě těch vhodných nástrojů, instrumentů, které potřebujeme pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Proto považuji za důležité to, že Rada byla schopna se dohodnout na obecném přístupu k tomuto legislativnímu balíčku dnes. Ten, tím by se měly usnadnit i jednání s Evropským parlamentem, protože naším cílem je dokončit legislativní práci do léta. Já opravdu věřím, že to bude balíček maximálně ambiciózní, že ty výsledky budou opravdu ambiciózní. Rád bych poděkoval maďarskému předsednictví za konstruktivní a velice produktivní spolupráci. Když komise předložila své představy o posílení hospodářského řízení eh, před eh, loni na jaře, tak to vyvolalo mnoho skepse a mm, odporu. Dnes nejenom Evropský parlament, ale i členské státy Evropské unie mm, víceméně podporují eh, návrhy, které jsou součástí těchto šesti, teda mm, myšlenky těchto šesti legislativních návrhů a doufáme, že to vyústí v historickou formu zprávy a řízení hospodářských záležitostí. Pokud jde o evropský semestr, ten je součástí tohoto řízení Ehm, před několika lety už to pan eh, Jean-Claude Juncker, v té době eh, premiér Lucemburku, navrhl. Ehm, to znamená, že opravdu mm, to vedlo, nebo to mělo za následek eh, tento veliký úspěch. Je to úspěšná iniciativa, která nyní byla zrealizována a která je opravdu nesmírně důležitá pro koordinaci hospodářských politik. První záležitost, o které bych se rád zmínil eh, s ohledem na semestr, je to, že komise zdůraznila důležitost zapojení národních parlamentů eh, do mm, těchto preventivních, do, do, v rámci preventivního dohledu nad rozpočtem. My navrhujeme to, aby komise i rada eh, měli určité kompetence, možnosti dohledu nad národními rozpočty v tom, už tom prvním období, to, což ale samozřejmě neznamená, že bychom se nějak zapojili do nebo zasahovali do jednotlivých um, um, rozpočtových položek nebo i tvorby um, tohoto rozpočtu. Samozřejmě, že ne, dojde pouze k určité revizi jednotlivých rozpočtových um, hlavních směrů, um, fiskální záležitosti, které se dotýkají celkového návrhu národního rozpočtu společně s, um, s s obvyklým způsobem, kterým komise analyzuje uh, různé postupy než národní rozpočty budou předloženy v té finální formě národními vládami a mm, budeme mít právo na určitá doporučení a korektivní opatření. Někteří to kritizují jakožto narušení srchovanosti parlamentu. Já sám jsem bývalým poslancem Národního parlamentu a Evropského parlamentu a jsem si plně vědom citlivosti Eh, parlamentních eh, fiskálních výsad a pravomocí. Tady rozhodně nejde o to, že bychom chtěli nějak eh, narušovat chod demokracie, ale chceme zaručit, aby členské státy dodržovaly ta samá pravidla, o kterých sami rozhodli, která sami přijali ve smlouvě a příslušných právních aktech. Čili jedině o to tady běží. A pokud je o dopady evropského semestru na budoucí práci, eh, určitě jde o jeden z prvků komplexní hospodářské strategie, eh, která se skládá jednak ze zintenzivněné eh, fiskální konsolidace a také posílení růstu a strukturálních reform a dokončení nápravy ve finanční oblasti. Jak o tom hovořil Jean-Claude Juncker, eh, příští týden eh, se čeká, že Evropská rada přijme klíčová politická rozhodnutí pro tuto oblast a poskytne politické směry a orientace pro komisy i členské státy pro budoucí činnost v oblasti Eh, hospodářské a fiskální politiky a dohledu nad těmito oblastmi. Paní předsedkyně, dovolte, abych na závěr uvedl a schrnul, že reformy řízení a zprávy a koncepční tvorby, politické tvorby, které nyní probíhají v Evropské unii, ukazují, že Evropa vyvodila správná ponaučení z krize a nyní podle toho jedná s plným odhodláním. Nicméně úspěch v překonávání krize není zaručen. Je klíčové, abychom nedopustili, aby relativní klid na finančních trzích a mírně, zlepšená, mírně zlepšený makro, makroekonomický výhled oslabili naše ambice nebo zpomalili eh, naplňování reform. Pokud budeme postupovat moudře a odhodlaně v této oblasti, pak můžeme zvrátit situaci, můžeme konečně nabrat nový směr a pokud uplynulý rok byl rokem krize a přežití eh, pro euro a Evropu, pak eh, tento rok můžeme učinit rokem reformy a oživení evropské ekonomiky. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Musím vám říci, že mám v tuto chvíli pouze dvě žádosti o slovo, takže pokud eh, mi někdo chce ještě eh, podat svůj ružový formulář, eh, ano, už mám tři žádosti, pokud také se chtějí přihlásit členové výboru EKON a vidím, že rychle přicházejí další žádosti. Nejprve žádost ze Senátu České republiky, pan Ševčík, předseda výboru pro evropské záležitosti. Ehm, Nashromáždíme několik dotazů a potom poprosíme panelisty o odezvu. Mě musím říct, že velice oceňuji, že máme možnost na toto důležité téma, které je typickým mezivládním tématem, diskutovat zde v Evropském parlamentu a velice, to, velice si toho cením. Na druhou stranu musím říct, že jsem velmi zneklidněn, eh, že hovoříme o velmi důležitých opatření, které budou přijaty za deset dnů na Radě Evropské unie a nevíme, jaká ta opatření budou. Já bych se rád zeptal eh, komisaře Oliho Réna a ostatních kolegů, jestli by mohli specifikovat tato opatření. Jestli by mohli eh, upřesnit to, o čem se bude diskutovat. Já bych nechtěl být v roli premiéra, který bude v noci v 11 hodin postaven před otázku, zdali má s něčím souhlasit a bude se muset rozhodnout do půlnoci nebo do dvou hodin do rána. Já se domnívám, že ten čas na tu diskuzi je ten čas, který jsme měli už minimálně od ledna a my přeci víme, že neřešíme tuto krizi. Od začátku říkáme, že tato opatření jsou pro tu krizi příští, ne pro tuto krizi, ta se vyřeší sama Eh, už jenom proto, že ta diskuze probíhá skutečně velice dlouhá. Myslím si, že všechny parlamenty, jak evropský, tak zejména ty národní parlamenty, eh, se jí věnují každodenně. Já tedy mám dotaz, jestli můžete konkretizovat opatření, která povedou skutečně k tomu, aby nedocházelo eh, k snímání zodpovědnosti z těch politických skupin, které rády slibují svým voličům, zejména před volbami, různé úlevy, ale pak eh, se dostávají do eh, rozpočtových propadů. Děkuji. Děkuji. A nyní z Litvy pan Andrea Takis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. tady jsem. Ehm, já bych se rád dotkl některých aspektů. Nejprve ehm, pakt pro euro obsahuje opatření, která jsou již opatřena v paktu stability a růstu v Lisabonské smlouvě a v dalších textech, v dalších dokumentech. To znamená, že tady dochází k určitému překrývání. Proč tedy bylo takovéto překrývání a zdvojování nutné? To přece nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu. Členské státy eurozóny i země mimo eurozónu a země mimo eurozónu e, jsou ve zcela odlišné pozici. E, nečlenské země euro disponují odlišnou měnou, mají odlišný bankovní a měnový systém. Například Litva má systém e, karenci boardu, který je odlišný od eh, třeba Polska, protože v Polsku eh, je možné devalvovat měnu, zatímco v Litvě toto nelze s tím režimem, který máme zaveden my. A z toho vyplývá celá řada rozdílů, odlišností a eh, není možné, že pakt pro euro vlastně učiní přistoupení k eurozóně obtížnějším, to nás poněkud znepokojuje. Kromě toho jsou zde i další otazníky. Šlo by o otázky učené radě ECOFIN. Ta kontrola ex ante eh, v rozpočtových záležitostech, to je eh, důležitá věc, ale také eh, kontrola ex post má svůj význam, zrovna tak velký význam pro nás v národních parlamentech, protože Potřebujeme eh, vědět jednak, jak národní parlamenty budou provádět kontrolu ex ante, ale také kontrolu ex post. Bez zohlednění tohoto aspektu, tedy následné kontroly, nemůžeme eh, vykonávat své odpovědnost, tedy je třeba vědět, jakým způsobem jsou plněny závazky. Děkuji. Pan komisař už se na mě před chvílí díval, eh, protože zde padl dotaz ohledně obsahu toho balíčku. A teď jsme slyšeli, že dochází k překrývání paktu pro euro s dalšími, eh, s dalšími iniciativami a dokumenty, takže eh, možná už poprosíme o první reakci na tyto dotazy. Máme, zdá se, dostatek času, takže nemusíme počkat, než se nashromáždí dotazy ode všech. Takže Oli, chcete se pustit eh, do toho balíčku? Děkuji. Ano, já jsem trochu čekal, protože Ehm, potřeboval jsem vlastně jenom identifikovat řečníka, nevěděl jsem ho v sále, proto jsem se na vás obracel, ale ehm, Jean-Claude Juncker jakožto předseda eh, euroskupiny je asi v nejlepší eh, pozici vám odpovědět na tyto věci, eh, protože to řešil summit eurozóny, kde byl pan Jean-Claude Juncker přítomen tomu rozhodování. Ale pokud je o očekávání v souvislosti s nadcházejícím zasedáním Evropské rady příští týden, Eh, tak určitě Evropská rada by měla přijmout rozhodnutí eh, na všech frontách, eh, tedy jde o komplexní odezvu, jde o intenzivní fiskální konsolidaci, což je věc, která přisluší členským státům. Členské státy musí splnit své závazky vyplývající z paktu růstu a stability. Například Portugalsko přijalo opravdu rozsáhlá opatření v oblasti fiskální konsolidace a také strukturální opatření v uplynulých dnech. E, podobně postupovala řada dalších zemí. Za druhé, potřebujeme politickou dohodu ohledně ustavení stálého evropského stabilizačního mechanismu a také e, dočasní, dočasného e, nástroje pro finanční stabilizaci a zároveň očekávám silnou podporu legislativnímu balíčku ve věci hospodářského řízení a zprávy a také e, podporu e, doplnění, e, dokončení té nápravy ve finančním sektoru. Bude to nutné i restrukturalizací a rekapitalizací bank a finančních institucí a doplním kritérií pro kapitalizaci. Takže pokud je o tu nejnovější fázi krize potřebujeme přijmout rozhodnutí v nejrůznějších oblastech. Krize stále ještě trvá. V některých členských státech jde o krizi e, státního dluhu, e, v některých, e, v mnoha částech Evropy jde o stále ještě přetrvávající krizi bankovního sektoru. A vezmeme-li si stav evropské ekonomiky, tak jak je vidíte vy jakožto členové evropských národních parlamentů, vidíme, že evropská Eh, ekonomika se oživuje, reálná ekonomika zažívá oživení, eh, které je stále znatelnější a zároveň toto oživení, které začíná sebou přinášet také eh, zlepšení v oblasti pracovních míst, je stále ještě ohroženo určitými, určitými turbulencemi na finančních trzích. A právě tyto turbulence chceme ošetřit tímto komplexním řešením. Čili takové moje očekávání spojené se zasedáním Evropské rady příští týden. Děkuji. A pokud eh, mohu dát slovo Žánu Klodovi, možná byste nám mohl poskytnout eh, aktuální informace z ECOFINu a ohledně toho, jaký je pokrok u eh, dohody, tedy z pátečního večera, sobotního dopoledne, sobotního rána. Ministři financí často rádi doplňují další podrobnosti do dohody, které dosáhly na hlavy státu a šefové vlád. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád zareagoval na dotaz litevského kolegy a e, řeknu, e, ano, já jsem e, vlastně to formuloval úplně stejně. Pakt pro euro či pakt pro konkurenceschopnost, jak to bylo nazýváno před třema týdny, vlastně nepřináší přidanou hodnotu. Já vlastně jsem ohromen Eh, tou zkušeností, to je snad moje zkušenost, eh, do jaké míry se děje to, že se spustí obrovská diskuse, jako kdyby všechny evropské pláže zavolala najednou obrovská vlna. A přitom nevidíme, eh, proč vlastně ty vlny vznikají. Proč jedna vlna přináší další. Protože máme pakt růstu a stability, máme zde hlavní směry hospodářské politiky, máme integrované hlavní směry, eh, které posilují hlavní směry v oblasti eh, zaměstnanosti. Eh, na každé schůzi euroskupiny, na každém zasedání euroskupiny analyzujeme situaci ve členských státech. Vypracováváme doporučení podle jednotlivých států eurozóny, které musí být potom zapracovány do příslušných eh, státních politik a kladu si, můžeme si tedy klást otázku, proč tento pakt pro euro. Existuje jedno vysvětlení, které vám neposkytnu, a pak druhé vysvětlení, které tady mohu uvést, a to spočívá v tom, že bylo třeba schromáštit v rámci jediného postupu všechny prvky řízení a zprávy, eh, tedy governance, eh, které máme k dispozici. A Vlastně v paktu pro euro jde o to, že e, to řízení a zpráva tady ze strany e, hlav státu šefu vlád bude podléhat dohledu těch samých hlav státu a šef vládu, šefu vlád, e, zejména pokud je o naplňování reform. A to je nová myšlenka, protože dříve vlastně tím byli pověřeni ministři financí výkonem této kontroly, toho peer review a vzájemné té kontroly mezi členskými státy. Já bych vám rád řekl, jaké má osobní přesvědčení. Není jisté, že se to osvědčí, že to bude fungovat. Není to jisté. Pokud si vezmeme 17 eh, hlav států eh, eurozóny, případně 27 hlav států, kde bych se do toho chtěli zapojit i další, kteří musí projednat eh, konkrétní národní specifika a problémy, které řeší Eh, vlády jednotlivých členských států, parlamenty členských států. Je třeba srovnávat řešení eh, přijímané v jednom členském státě, v řešení, které plánuje druhý členský stát. Je třeba eh, srovnat také dynamiku a tempo reform v jednotlivých oblastech, v oblasti stanovení mest, v oblasti potřebných reform v sektoru služeb. Já mám dojem, že toto jaksi překračuje Eh, horizont možného pro hlavy státu a šefy vlád. Dám vám příklad. Paní Merkelová, jak se zdá, eh, protože já jsem ještě neviděl žádný oficiální francouzsko-německý dokument. Viděl jsem takzvané non-paper, non paper non neoficiální dokumenty různých ministerstv financí, různých států a zdá se, že Německo navrhuje zrušit systém eh, indexace to je zhodnocování o inflaci, eh, které má Belgie a Lucembursko a to eh, do 12 měsíců. Když jsem eh, jednal o mm, tomto tématu s kterými kolegy ministry, tak jsem je žádal, aby mi vysvětlili rozdíl mezi belgickým a lucemburským systémem. A oni toho nebyl, nebyli schopni, respektive ani nevěděli, že tam existuje nějaký rozdíl. Já je za to nekritizuji, ale zjistil jsem, že část ministrů nevěděla, že v jejich vlastní zemi na úrovni kolektivních smluv existují, existují mechanismy uh, indexace, zhodnocování o inflaci. Uh, pokud tedy ministr ani neví, eh, jaké jsou detaily v jeho vlastní zemi, pokud nezná dostatečně svůj vlastní systém a má vědět všechno o tom, jak to funguje v mé zemi, tak to prostě asi nemůže fungovat. Uh, Eh, ale eh, hlavy států se někdy skutečně, eh, skutečně trvají na tom, že, že budou oni sami a výlučně oni provádět tuto práci. Pokud to tak má vypadat, tak, tak určitě ta věc nespatří světlo světa. Vy jste těmi, kdo vědí všechno. Jestli pak víte, že Eh, v březnu 2005 jsme na úrovni rady uzavřeli pakt pro mládež. Já to vím, protože jsem předsedal tomuto zasedání rady. Eh, takže to si potom pamatujete. Vždycky, když něčemu předsedáte, eh, nebo když jste předsednickou zemí, tak je to samozřejmě zásadní historický okamžik v dějinách evropských společenství. A pamatuju, pamatuji se to jenom já. Hodně se kolem toho dělal povek, eh, francouzi nás tom podporovali, dnes už se na to nikdo nespomene, na nějaký pakt pro mládež. A pokud eh, premiéři sami eh, budou chtít zavést ten pakt pro euro a provádět jej, tak to asi ztroskotá. Je třeba, aby komise sehrála svoji roli, je třeba, aby jednotlivé instance rady, ECOFIN, Euroskupina, aby pracovní skupiny rady sehrály svoji úlohu. Je třeba vidět, e, taky mít představu, jak se do toho zapojí, což je podle mě nutné, Evropský parlament. E, je třeba e, zainteresovat v tom také národní parlamenty, které určitě sami od sebe o to budou mít zájem, konec konců o tento pakt. Čili ten pakt nepřináší přidanou hodnotu, jde vlastně jenom o určité zpřesnění pracovní metody, protože si budeme volit mezi jednotlivými cíly, které jsou obsaženy, navrhovány v paktu pro euro a Ehm, v podstatě jde o záležitost eurozóny. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že eh, členské státy, které sdílí měnu, potřebují užší koordinaci než celá 27. Ale eh, Neměli bychom vytvářet nové propasti, nové rozdíly v Evropě mezi členskými státy eurozóny na straně jedné a nečleny eurozóny na straně druhé. Neměli bychom stavět nové zdi mezi dvěma stranami Evropy tou stranou, která přijala společnou měnu a tou, která k tomuto kroku zatím nepřistoupila. A z tohoto důvodu také naši litevští přátelé, polští a další požadovali, aby sedmnáctka, tedy eurozóna, eh, ne, eh, se nevěnovala sama otázce koordinace hospodářských politik, ale aby členské státy, které si to budou přát, eh, se do toho mohly zapojit. Podobně jsme postupovali Evropského mechanismu eh, stabilizačního. Já jsem předseda zasedání 27, 27 ministrů financí. Eh, eh, pakt pro euro nepřináší vlastně žádnou novinku, žádné úplně nové ustanovení, ani žádná, žádné překážky nečlenských států eurozóny na cestě k přistoupení do eurozóny. Eh, já jsem přesvědčen, že eurozóna není uzavřeným klubem, že všechny členské státy EU, které splní eh, přístupová kritéria, eh, musí mít možnost přistoupit k eurozóně. Se správná interpretace je taková, že všechny, všechny členské státy, které splňují tato kritéria, by dokonce měly mít povinnost vstoupit do eurozóny. Čili ta otázka nemá být stavená tak, že my řekneme, Eh, ano či ne, smíte či nesmíte přistoupit. Mělo by to být tak, že ten, kdo plní kritéria, musí vstoupit. Já vím, že švédští poslanci mají jinou interpretaci této věci. Souvisí to ještě s Maastrichtskou smlouvou. A koordinace eh, hospodářských politik v rámci evropského semestru eh, ex, je prováděna ex ante. Koordinace hospodářských politik tady bude prováděna evropsky, ale eh, kontrola nad státními rozpočty, tato ex post kontrola, samozřejmě eh, zůstane eh, v rukou národních parlamentů, pokud je o rozpočtové otázky. Zatímco v Evropě a také v Evropském parlamentu musíme mít možnost volně diskutovat o o faktorech, které eh, souvisejí spíše se strukturální reformou. Takže ten pakt eh, nenese přidanou hodnotu, to s vámi souhlasím. Thank you very much. Well... Děkujeme. To si myslím, že trošku oživilo celou záležitost a nyní dovolte jakožto... Aha, ještě já bych. Eh, já teda pokud jde o ty další záležitosti, které jsou spojeny s se zasadáním rády minulý týden. Já jsem včera měl schůzku euroskupiny a hovořili jsme o záležitostech, které jsou zatím otevřené. Musíme se podívat na radu, která se bude zabývat mm, záležitosti eura, to znamená té 17, aby uvidíme, k jakému pokroku dojde protože jednak jsou to kapacity, které se dotýkají té kapacity 440 miliard, ta facilita, která by měla být k dispozici a my se budeme snažit o to, aby tento mechanismus, stabilizační mechanismus, eh, aby vstoupil v platnost v červnu 2013 a aby to představovalo částku kolem 500 miliard. Ovšem na úrovni rady jsme ještě nehovořili o jednotlivých podrobnostech kromě toho pricingu samotného, to znamená kromě um, toho, že bychom měli snížit um, ten price, pricing pro Řecko a zároveň prodloužit možnost splácení o co nás požádali řecké úřady na těch 7,5 roku. Všem nehovořili jsme zatím o té struktuře kapitálu, o samotné facilitě, o samotné mechanismu pro stabilitu. Nehovořili jsme vůbec o tom pricingu, který nás čeká do budoucna, o tom oceňování do budoucna. E, to znamená, o těchto podrobnostech Evropského stabilizačního mechanismu jsme prozatím nehovořili, pokud jde o nějaká pravidla řízení tohoto mechanismu stabilizace stabilizačního mechanismu. Zatím jsme v euroskupině moc nepokročili v, této, v tomto ohledu, pokud jde o, stabil, o strukturu toho kapitálu v rámci tohoto mechanismu, tak tam se pohledy členských států různí. Proto jsem svolal ještě jednou euroskupinu na příští pondělí. Bude to schůzka, na které by se měla zúčastnit ehm, celá 27. Minist, Eh, maďarský ministr financí by měl předsedat této schůzce ovšem, za obvyklých okolností, ovšem jelikož je to taková ilegální schůzka, protože v podstatě to není, je to vlastně taková schůzka, která zastupuje celou 27, to znamená, budeme hovořit o mezivládním mechanismu, který mm, jaksi je, zachází nad rámec smlouvy a Mm, jelikož se snažíme nalézt určitě komunitární mechanismus, um, měla by to být teda schůzka, která by nás měla dovést k vytvoření určitého mezivládního mechanismu. A právě proto jsem svolal tuto další schůzku na příští pondělí, tak aby jsme se snažili nalézt určité dohody u těch otevřených otázkách, které by umožnily po té Evropské radě 24. a 25. 23. dospět ke kvalitním výsledkům. Já, protože jsem přesvědčen nalézt eh, globální odpověď eh, na zadluženost eh, v eurozóně do konce příštího týdne a mělo by to být v určitém horizontu, který očekávají finanční trhy. Jeden z velikých problémů eurozóny je ten, že jsme vždycky trošku pozadu, pokud jde o ta očekávání finančních trhů a kdybychom postupovali trošku rychleji, dynamičtěji, kdybychom měli větší představivost, tak si myslím, že bychom mohli předběhnout právě ta očekávání nebo to, co se děje na finančních trzích, protože pokud tomu tak nebude, tak jsme neustále penalizováni. Samozřejmě, pokud se to jednou zvrátí, tak to budou právě ty finanční trhy, které budou penalizovány. To by byla opravdu výborná odveta. Děkujeme. Říká paní předsedající, já nevím, ty, vy jste možná četli trošku ty moje projevy. Tak ještě zde máme pět přihlášených do diskuze. Nejprve e, jsou to zástupci Evropského parlamentu v pořadí, ve kterém nám signalizovali zájem. Pan Nikolas Šuntes je první. Ευχαριστώ Musím, musím říci, že zpravodajové se dneska odpoledne opravdu snažili to všechno objasnit. Ovšem, já mám jaksi pocit, že mm, to vyústilo ve větší nejistotu a mm, zmatek. Především naše veřejnost mm, má určité pochybnosti, evropský semestr, hospodářská zpráva, řízení, pakt růstu a stability, všechny tyto záležitosti jsou matoucí, dále je to pakt pro euro, to všechno jak si se překrývá a my máme pocit, že v podstatě jde o mm, jakou, jakýsi, jakousi válku, jakýsi boj, boj o moc mezi jednotlivými institucemi, mezi radou a zbytkem, mezi Evropským parlamentem, národní parlamenty. Všichni se jaksi mm, snaží, ovšem jsou zde i aktéři, na které jsme zapomněli, k čemu, do, k čemu by došlo, pokud by národní parlamenty odmítly všechny tyto návrhy, řekněme ten, ten pakt pro euro. Znamená to, že dojde ke změně smlouvy zadními vrátky? To znamená, že bychom vlastně mm, to nemuseli vůbec předložit veřejnosti? Protože, eh, ano, ptám se, zda to teda všechno provedeme jaksi zásahem zadními vrátky, protože je jasné, že vzhledem k těmto úsporným opatřením potřebujeme čím dál tím více koordinace, tak abychom řešili zásadní problémy, například rostoucí nezaměstnanost. Ovšem já to zde postrádám. Veškerá koordinace zde byla pouze nám, mm, ze strany Německa, my jak si chceme, aby ostatní země následovali tohoto příkladu. Ovšem všichni jsme si, před, eh, chceme to všichni, znamená to, že zde můžeme vytvořit nějaké další malé, mm, nějaké, mm, nějaké země, které, budou, eh, které nám budou připomínat Německo, to je pouze eh, základ otázky, kterou jsem chtěl položit. Děkujeme a nyní za Rakousko pan Stumajer. Oh, right, yes. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Paní předsedkyně, dámy a pánové, myslím si, že všichni jsme rádi, že máme tento pakt pro euro a jsme také rádi, že jsme se podíleli na jeho vytváření. Protože samozřejmě každá politika je snaha o to nejlepší možné. A já si myslím, že i přesto přeze všechno jsme pořád ještě vzdáleni tomu, o čem eh, se hovořilo v médiích nebo o čem hovořil i pan eh, Sarkozy stále zjišťuji, že tady máme zásadní komunikační problém eh, s našimi občany. A tito občany jsou také našimi voliči. A jak vysvětlím, nebo v podstatě už tak má, je pro nás velmi těžké vysvětlit tuto eurokrizi našim e, občanům. A jak jim tedy máme vysvětlit, e, v čem tyto problémy spočívají. A teď tady máme tuto argumentaci. Eh, vy jste nám vysvětlili mástriská kritéria a e, toto všechno již tedy funguje a vy teď přicházíte ještě s paktem pro euro. A já se tedy mám, co mám tedy v tuto chvíli říct já svým voličům? E, proč nebo z jakého důvodu jsme my přesvědčeni, že to, s čím přicházíme v tuto chvíli, bude úspěšné na rozdíl od těch předcházejících aktivit? Děkuji ještě jeden přihlášený do diskuse, poté možná poprosíme o odpovědi. Za Řecko je zde, myslím, paní Papandreou. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych nejprve poděkovala všem našim hostů. Myslím si, že je opravdu úžasné mít tuto příležitost vyměnit si zkušenosti, názory se zástupci institucí Evropské unie a i členských států. Domnívám se osobně, že je to velice pozitivní příležitost. Měli bychom se snažit o to, aby eh, jsme dosáhli určité společné úrovně našich zájmů, no, ať už jsme z Evropského parlamentu nebo národních parlamentů. Toto je nejlepší způsob, jak zajistit to, aby evropské instituce nebyly vzdáleny našim občanům. Především v tomto období, když se přijímají rozhodnutí, rozhodnutí, která by mohla mít poté dopad na, řekněme, mm, rozsáhlejší, nebo která by mohla vést k rozsáhlejší byrokracii je velice důležité eh, si uvědomit, že mm, ne se vším naši občané eh, vždycky souhlasí. To ovšem, co je pozitivní, je, že máme určitý eh, společný rámec k dispozici. Společný rámec pro koordinaci v rámci pro hospodářské záležitosti. Ta koordinace v rámci tohoto společného postupu je zásadní. A já osobně, a myslím, že se mnou bude mnoho kolegů souhlasit, je to, že mm, ta evropská rozhodnutí příliš často přichází moc pozdě a je jich málo. Ta rozhodnutí poté nemají dostatečný dopad, nemají dopad, který bychom od těchto opatření očekávali. Rada v nedávné době přijala určitá rozhodnutí, ovšem my nevíme, zda to vyřeší celoevropské problémy za to řeší řecké problémy, natož celoevropské problémy. Ovšem já osobně si myslím, že e, nás v brzké době čekají další rozhodnutí, která budeme muset přijmout. Ovšem asi nějaké konečné e, řešení pro problematiku e, Evropy či problematiku Eurásie neexistuje. Samozřejmě rozpočtová disciplína je zásadní v tomto ohledu. Jistě se musíme zabývat i otázkou rozvoje do budoucna. Ovšem stačí to, postačí to? Jsou naše hlavní problémy pouze rozpočtového charakteru? Domnívám se, že zde čelíme problémům, které prostě otřásly našimi bankovními systémy. Zvažujeme tudíž o reformách celých naš, veškerých bankovních systémů, finančních systémů, systému poskytování úvěru. V roce 2010 si možná pamatujete to, že mm, hedžové fondy mm, dosáhly obrovských nebo vypláceli obrovské bonusy pro manažery těchto fondů. Zatímco Evropa a ostatní části světa prostě neuplatnili dostatečná opatření, aby udrželi kontrolu nad těmito důležitými hráči finančních trhů. A naši občané nyní musí za to za vše eh, platit. A to jsou ti, na které měla krize největší dopad. Pak růstu a stability by měl být, je nám řečeno, že by měl být součástí strategie pro rok 2020. To je asi mm, rozumné, protože Lisabonská strategie selhala. Ovšem budeme schopni opravdu konkurovat Číně, budeme schopni konkurovat Indii a Eh, ostatním eh, eh, zemím světa v tomto nastávajícím období. Jsme si vědomí všech postupů, které bychom měli uplatnit, abychom čelili mm, Eh, stávající budoucí situaci, musíme snížit naše, rozpo- naše, naše schodky v Evropské unii. Znamená to ovšem, že budeme muset škrtat i eh, finanční prostředky pro výzkum a vývoj. Budeme vůbec mít schopni něco předat našim dalším novým generacím, aby prostě nezdědili pouze nižší rozpočty a, a, eh, a schodky, aby měli k dispozici kvalitní zdravotnictví, kvalitní a, m, vzdělávací systémy, protože zdá se, že na základě všech těch škrtů, které nás čekají, tak prostě těm generacím nebude moci odkázat vůbec nic. Děkuji e, ještě za Evropský parlament Astrid Lulingová. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda nejprve poděkovala panu Junckerovi za to, že tak hezky relativizoval ten e, známý slavný pakt pro euro, protože já jsem se naivně domnívala, že to, eh, co jsme pokřtili balíčkem šesti, čemu říkáme balíček šesti návrhů eh, vzešlých v komise pro posílení eh, zprávy a řízení hospodářských záležitostí a rozpočtové disciplíny, že že právě na těchto návrzích bychom měli pracovat, na ně se měli soustředit a usilovat o to, aby vše vyústilo v jejich přijetí ve spolurozhodování protože jsem se domnívala, jak říkám naivně, že toto by mělo představovat jádro našich snah a také snah rady. Ale teď přichází ten eh, slavný pakt pro euro. A já už dost dobře nevím, eh, na co se mám zaměřit, protože se domnívám, že to, co by nás především mělo zajímat, jsou návrhy komise, tedy dobrat se eh, dohody, eh, dostatečně silné dohody a parlament by k tomu také chtěl svým dílem přispět. Samozřejmě eh, budeme pokračovat i nadále v projednávání těchto návrhů, ale musím říct si, že jsem tak trochu, no, jak bych to řekla, diplomaticky. Těžko se mi hledají slova jsem poněkud, eh, řekněme, překvapena eh, vývojem situace. A ráda bych položila několik dotazů, protože dnes dopoledne eh, jsme měli to velké potěšení setkat se s paní Lagardovou a s panem Schäublem. A pan Schäuble nám už sdělil, jaké obrovské úsilí bude vyvíjet Německo. Hovořil o miliardách na financování nového evropského eh, stabilizačního mechanismu. A je to skutečně tak, že ten díl eh, kapitálu, který vloží do tohoto paktu, eh, pokud jsem to dobře pochopila, tak ono to ještě není zcela jasně vymezeno a dohodnuto, ale je to tak, že ty miliardy budou muset být okamžitě vlastně čerpány Eh, respektive nebo muset jí hned poskytnuty. Eh, já jsem, se, já jsem si tázala a on přerušila se mi, on nebyl spokojen a ptal se mě, jestli to byl on nebo já, kdo včera večer zasedal v Ekofinu. Takže pokud byste nám mohli, prosím, sdělit, eh, jaká asi tedy, jaký asi bude příspěvek jednotlivých zemí jaký bude příspěvek jednotlivých eh, zemí v podobě kapitálu potřebného pro tento stálý evropský stabilizační mechanismus. A, a paní Lagardová eh, se vyslovila velice eh, pozitivně ohledně ehm, rozhodnutí Evropského parlamentu ve věci daně z finančních transakcí. Jak víte, většina Evropského parlamentu se vyslovila pro tento návrh, ale Nehovořili jsme pouze o eurozóně, zatímco eh, dnes dopoledne nám paní Lagardová eh, řekla, že eh, se zvažuje zavedení této daně pouze pro eurozónu. Tak já nevím, kolik dárečků se mělo dát panu Cameronovi, to mi řeknete asi vy. A moje poslední otázka se bude týkat eurodluhopisu. O těch se hovoří hodně, Němci o tom nechtějí vůbec slyšet. A já vám mohu říci, že diskuse o eurodluhopisech eh, začíná být takovou eh, válkou náboženství v Evropě. Eh, I přímo v tomto výboru budeme přitom muset dospět k nějakému závěru v podobě přijetí balíčku o zprávě a řízení hospodářských záležitostí a já si myslím, že není rozumné Ehm, pojímat tento nástroj pouze jako nástroj pro financování eh, dluhu při lepších úrokových sazbách, eh, což někteří eh, předpokládají. A zároveň přece jen každý ví, že v určitou chvíli bude pravděpodobně nutné začít využívat eurodluhopisu. Mohli byste nám tedy říci nebo definovat potřebné podmínky pro to, Eh, kdy by tedy využívání eurodluhopisů se stalo přirozenou věcí, jaké by musely být nejprve splněny předpoklady. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že nyní poprosíme již o reakce, odpovědi. Nejprve poprosím pana ministra. Eh, určitě ne každý z panelistů musí reagovat na vše, doufejme, že eh, poté, co proběhne celé kolečko, budou ušetřeny všechny dotazy. Takže prosím, pane ministře. Ano, děkuji, Sharon. Já bych nejprve eh, rád řekl, že stoprocentně souhlasím s rakouským kolegou, že nejde o krizi eura, ale o finanční krizi některých členských států eurozóny a ekonomik eurozóny. Do jisté míry eh, to je můj pohled na věc a, že jste měli tady, a to je můj pohled na věc, eh, vlastně eh, řada našich problémů vyplývá z toho přílišného úspěchu, protože euro po 12 let bylo obrovským úspěchem. Podívejme se do minulosti. Euro bylo zavedeno v roce 99 a postupně eh, se zlepšila ta dynamika, euro nabývalo na síle a potom najednou z ničeho nic bylo zasaženo globální finanční krizí. Do jisté míry tedy jsme vlastně jsme vlastně oběti eh, vlastního úspěchu, na který musíme tady svalovat vinu, protože protože nemáme eh, homogenní evropskou ekonomiku a eh, homogenní finanční systém za společnou měnou. Toto nemáme v jednotlivých eh, státech eurozóny. A podle mého eh, je toto ten důvod, proč my, politici, ekonomové, ministři, eh, se snažíme sestavit komplexní odezvu na všechny tyto výzvy. Pokud je o změnu smlouvy, i to je součástí toho komplexního řešení. Pokud je o balíček pro řízení a zprávu hospodářských záležitostí, všech těch šest návrhů. I to má být součástí komplexního řešení. Dále mohu jmenovat Evropský semestr, který je eh, dnes tématem dne, eh, nebo jedním z témat dne. Eh, evropský semestr a celý s tím se pojící postup pro posílení a zajištění úspěšnější hospodářské koordinace v rámci EU. I toto je součástí našeho komplexního řešení, komplexní odezvy. Eh, vezměme se také pakt pro euro nebo, nebo pakt pro konkurenceschopnost. Opět jde o součást celého komplexního řešení A e, jsou zde i některé další prvky, další faktory, e, nařízení o finančních službách, respektive e, ano, postup související s tímto nařízením. To je součástí komplexního, komplexního řešení. Takže, paní předsedkyně, snažím se říci tolik, že vlastně hlavním vynikem našich současných problémů eh, je možná ten obrovský úspěch eh, eura v uplynulých 12 letech. A je nutností eh, rozvinout integrovanější evropskou ekonomiku a integrovanější evropské finančnictví, určitě ve všech zemích eurozóny. Jsme tedy v bodě, kdy asi přistoupíme k hlubší integraci. Je to otázka eh, koordinace hospodářské politiky, ale bude to probíhat eh, krok po kroku. Možná bude trvat ještě několik let, než se to podaří a než se dobereme udržitelného, integrovaného evropského hospodářství, ale doufíme v pozitivní výsledek. Děkuji mnohokrát. Myslím, že celá řada dotazů vána eh, vám, Žáne Klode, takže pokud byste chtěl zareagovat. Zareaguji nejprve na dotaz eh, který bych vlastně měl ponechat Olemu. My se to mezi sebou hezky rozdělíme. Eh, Ole, myslím, že ty bys měl reagovat především na všechny dotazy, které se týkají finančního nařízení eh, a regulace. Že říkali jsme, že, že jsme eh, nečinili uh, Zaznělo tady, že jsme nečinili dostatek v oblasti finanční regulace. To je do jisté míry pravda, ale není to chyba komise. Ponechal bych to nicméně komise na odpověď. Rád bych zareagoval na eh, řeckého kolegu, který je tamhle vlevo, úplně vlevo, že pakt pro euro uzavřeli vlády. Tak to je. Je to pakt, který zavazuje eh, vlády eurozóny a případně další, kteří se k nám budou chtít eh, připojit. Vlády, které uzavřely tento pakt, jsou podrobeny kontrole ze strany národních parlamentů. Já nevím, jak to vypadá jinde v jiných zemích, ale u nás to vypadá takto. Předtím, než eh, se eh, jsem se účastnil rady 17. Eh, nebo jsem byl účastnit rady 17. pro eh, pakt o euro, eh, jsem musel přijít do Lucemburského parlamentu a říct si, jaké stanovisko budou zastávat v Bruselu ve věci paktu pro euro. Pokud je o vzhledem k tomu, že provádění paktu pro euro nutně i, i, musí přes provádění provádění národních reformních programů, tak eh, byl také předván do parlamentu eh, náš eh, ministr hospodářství a byl zpětován parlamentem ve věci toho, jaké reformy budou provedeny. V dubnu po zasedání Evropské rady proběhne opět rozprava v plénu našeho parlamentu, kde vláda muset skládat účty z toho, jak postupovala či nepostupovala v Bruselu. A pokud lucemburský parlament nebude souhlasit s postupem vlády, pak pakt pro euro sice nebude odmítnout, ale eh, odnese to vláda. Tak to funguje v demokracii. Vláda se zodpovídá parlamentu a skládá účty parlamentu. A z toho logicky vyplývá, Eh, já jsem vám řekl, že i sám mám eh, s paktem pro euro problém, eh, ovšem nežádá se to další změnu smlouvy. Smlouvu jsme změnili tak, abychom mohli zavést ten stabilizační mechanismus, ale k dalším změnám smlouvy nebude docházet, protože všechny faktory, kterých se týká paktu euro a kterých se již týkala Lisabonská agenda, spadají do pravomoci členských států. My v Evropě koordinujeme, doho, dohodujeme společné cíle a potom v rámci těchto cílů jednotlivé členské státy rozhodují o opatřeních pro jejich naplnění. A pokud je o e, prvky zmiňované e, v tomto paktu pro euro, tak e, ty jsou bez výjimky obsaženy již v prohlášení Rady Eh, z 14. až 17. prosince o posilování eh, koordinace eh, evropských hospodářských politik. Chceme vypracovat novou metodu zprávy a řízení hospodářských záležitostí. Vzpomeňme si, že Lisabonská agenda Nyní už, jsme, nyní už máme rok 2011 a do roku 2010 jsme se v Evropě měli stát nejkonkurenceschopnější zónou světa. Přijali jsme Lisabonskou agendu, bylo to provázeno velkým potleskem, ale byla to sama slova. Nic než slova, protože jednotlivé reformy, které měly být zrealizovány v rámci Lisabonské agendy, neproběhly. Respektive mnoho reform proběhlo, ale řada z těch, které byly nutné, prostě naplněny nebyly, protože se neprovádělo vyhodnocení, protože neexistovala žádná instance, která by pravidelně monitorovala plnění cílů Lisabonské agendy. Pakt pro euro ve skutečnosti je jakousi metodickou příručkou. Či teď už máme stavenou metodiku, kdy hlavy státu a šefové vlád sami provádějí kontrolu nad prováděním eh, paktu pro euro. Jak jsem již zmiňoval, asi nebudou schopni toto zajišťovat eh, pouze sami. A je, tady, je zde tedy nová metoda, nová metodika. Eh, vlády členské státy se navzájem monitorují a to bedlivěji, pozorněji eh, než eh, v minulosti. To je důvod, proč říkám, že se z nás ze všech nestanou němečtí poslanci. Já mám přece jenom jiné vlastenecké ambice. A kromě toho šéf vlády velkého státu se nemůže stát nějakým maličkatým poslancem nebudeme se takto regionalizovat. Velké měřítko eh, nemá rádo dělení na regionální divize a kromě toho jsem velice rád, že v našem velkém lucemburském měřítku máme alespoň méně regionálních voleb než v Německu, protože pak se snáze vládne bez těch věčných voleb. Proto jsem velice rád, že Lucembursko, které má 12 kantonů, eh, nemá každý měsíc eh, volby, kde by se volila nová kantonální vláda. To by eh, přece jenom asi nevneslo pořádek do situace. Takže určitě se nestaneme německými poslanci, ale chci říci, že v Evropě spolupracujeme na stejných cílích s Němci a s dalšími, ale nepodléháme velení ani Němců, ani Francouzů, ani, eh, ani Britů, jenom prostě musíme spolupracovat. A kromě toho, to, na co jsme v Evropě zapomněli, je, že se musíme znovu naučit eh, umění a potěšení ze spolupráce je třeba věci provádět společně. Slychám to na diskusích euroskupiny i jinde. Slovo Euro, Evropa prostě se nevyskytuje příliš často. Všichni, včetně mě, já si nevedu nic lépe než ostatní, ale alespoň když eh, předsedám, tak se snažím. Ale to hlavně nechám mluvit jiné. A všichni Všichni hovoří o tom, proč je něco nemožné, protože z jejich eh, vnitrostátního hlediska tomu brání problém A, B a C. A když se takto nasčítají všechny překážky v jednotlivých členských státech, tak nikde nenalezneme evropské řešení. Musíme se znovu naučit se trochu mít rádi navzájem. Eh, to už jsme tak trochu zapomněli. Eh, musíme chtít více Evropy, abychom měli alespoň nějakou minimální Evropy. Pokud budeme všichni chtít jenom minimální Evropu, tak budeme mít stále více národních, národního státu. Taková je pravda, taková je skutečnost. A nyní možná, Oli, bych tě požádal o odpověď u těch 500 miliard, jak to položila paní Lulinková, my v podstatě pod, eh, my jsme teď pod jakýmsi dohledem Oliho v této oblasti a měli bychom prodiskutovat tu otázku toho, jakým způsobem, jakým způsobem bychom, měli, bychom mohli dosáhnout těch 500, 500 miliard, protože je zde mnoho možností složení tohoto kapitálu. Rada ze, sedm, rada ze 17. řekla, jasně stanovila to, že by to měly být teda jednak takzvaný in kapitál, takzvaný call kapitál a garance, záruky. Hmm, Všem nikdo, nikdo mi to zatím jaksi nevysvětlil, jak to, jaký je rozdíl mezi callable kapitálem a těmi garancemi. To znamená, že tomu budeme říkat prostě callables. A to by mělo znamenat složení tohoto, této částky tohoto kapitálu. Měl by to být evropský mechanismus, který by umožnil efektivní půjčky, těch, ty úvěry, které by byly k dispozici, těch 500 miliard, protože uvidíme dokdy, jakým způsobem v pondělí o tom budeme hovořit a to můžeme aplikovat i na to navyšování kapitálu, mohli tomu tak říci, to znamená té facility toho mechanismu, Ehm, stability, hm, protože my jsme tam předpokládali těch 440 miliard, eh, poté tam byly ty garance, které budeme muset předložit, čímž pádem ta částka bude vypadat trošku jinak, asi tak 250 miliard, to znamená, že to potřebujeme navýšit do těch 440 miliard, které jsme si stanovili. Toto je cíl, který bychom měli dosáhnout asi prostřednictvím těch záruk, když někteří se domnívají, že možná by tam měla být i ta část pay-in, to znamená, že by to byly státy, které nemají hodnocení AAA, to znamená těch tři Aček. To ještě musíme proskoumat. Hmm, rozpráva s panem Schneublem. Hmm, často paní Molinková my o tom hovoříme. Pokud teda ztratíme určitý směr v životě, tak prosím, obraty se vždycky na premiéra, který má samozřejmě odpověď na vše a, který je schopen vyřešit eh, vaše obavy. Eh, čili ta částka, kterou mm, převedeme do tohoto evropského mechanismu stability, národ po rozhodnutí Eurostatu, které je nezávislé na rozhodnutí komise. To znamená, zda teda to bude součást toho, těch státních, toho státního zadlužení. Pokud to budeme moci kategorizovat jakožto nezávislý orgán, nezávislý orgán v rámci Evropské unie, ovšem na kterém se podílí členské státy a který předloží určitou strukturu řízení, který umožní tomuto mechanismu stability eh, získat eh, dostatečně velikou eh, autonomnost tak ty částky nebudou poté považovány za součást veřejného zadlužení, veřejného dluhu, ale jakožto mm, jakési, mm, řekněme, investice. Ovšem, pokud jde o Německo, tak tam to bude součást schodku, i když na úrovni Evrop, na evropské úrovni to nebude součást zadlužení, nicméně v Německu to bude představovat součást eh, ročního eh, deficitu to znamená toho státního deficitu. A to je odpověď, kterou vám pan Schneubel měl poskytnout v tomto ohledu. I think it's roll on ESA 2010. Oli, do you want to... No, tak já si myslím, Oli, že to je vlastně jako jakési a 2020. Chceš k tomu ještě něco dodat? Já si myslím osobně, že Jean-Claude Juncker si vybral to, ty nejpříjemnější části eh, otázek a ty mm, nepříjemné ponechal mě. Ovšem jsem velice rád, že vůbec mi dal možnost vystoupit a že se mohu k něčemu. No já, jestli chceš, tak já bych mohl ještě v některým klidně některé ty otázky. Prosím, vidíte u nás, eh, ano, nepotřebujeme pouze problém, potřebujeme i řešení. Čili pr- první věc, Paní Lulinková, vy jste se zmiňovala, vy jste položila otázku o euroobligacích, to chápu, proč mi to kolega přenechal odpověď na tuto otázku. Já, intele, já jsem vždycky považoval tuto otázku za intelektuálně velice mm, atraktivní. Je to přístup, který pokrývá mnoho možností, včetně alternativních způsobů organizování toho, jak tyto obligace budou vypadat a takovým nejzajímavějším nápadem byl think tank Krugela, který eh, dělá rozdíl mezi takzvanými červenými a eh, modrými obligacemi, to znamená ty, které budou muset pokrývat financování. Hmm. To znamená, tam se budou muset aplikovat maastrichtská kritéria 60% HDP, to by byly eh, takzvané modré euroobligace, ovšem jakoliv se dostanete na tento rámec, tak to už bude na vás a budete muset platit eh, eh, vyšší úrokové sazby prostřednictvím těch takzvaných červených euroobligací. Ovšem nežijeme v nějakém vzduchoprázdnu, naopak čelíme velice konkrétní ekonomické krizi a právě proto bychom měli hledat praktičtější a mm, pragmatičtější řešení. My jsme v 9. května loňského roku přišli s návrhem. To byl ten víkend poté, co jsme připravili řecký balíček, po, poté, co trhy opět mm, byly zasaženy, došlo k tomu rozšíření mm, sazeb eh, a eh, Euroskupina pověřila komisi i radu tím, aby připravili evropský eh, mechanismus stability. To znamená, že jsme od pátku večera do neděle připravovali právě tento návrh, upravili jsme ho a předložili jsme návrh, eh, kterým, eh, který se zabýval evropským eh, mechanismem, stabilizačním mechanismem, který byl založen na jednak určitých zárukách, evropských zárukách, byl to komunitární nástroj. Ta první část by byla do úrovně našeho rozpočtu asi 60 miliard v rámci našeho rozpočtu na základě našich evropských záruk a poté, kdybychom to museli poskytnout nad rámec této částky, tak by to byly společné eh, záruky všech členských států. Všechno to bylo zasazeno do elegantního rámce komunitárního rozhodovacího procesu. První část byla přijata a to je právě ten evropský eh, eh, mechanismus, stabilizační mechanismus, ten komunitní, komunitární nástroj, zatímco ta druhá část byla značným způsobem pozměněna a Eh, vznikl z toho mezivládní eh, nástroj, mezivládní facilita. Proč? Protože některé členské státy se domnívaly, že tento návrh komise příliš připomínal ty euroobligace, protože to zahrnovalo ty společné a nedílné záruky. A právě proto byl tento návrh odmítnut. byli jsme poté přinuceni přijmout tuto mezivládní dohodu a snažit se z toho vytěžit maximum. Toto jenom na vysvětlení. A proto ve stávajícím období se nedomnívám, že zde existují nějaké politické podmínky, které by se změnily v oblasti euroobligací a právě proto se snažíme zaměřit naši pozornost na vytvoření permanentního stálého stabilizačního mechanismu, um, um, který by platil od, už od června letošního roku až do toho období, když bude mít eh, určitou facilitu, která by nám efektivním způsobem umožňovala poskytovat úvěry, která mm, mm, by mm, byla schopná ustát tu situaci. jsem si jistý, že v této oblasti, pokud jde o EFSF, budete muset pravděpodobně reagovat eh, eh, na eh, tyto otázky u vás doma. U nás například ve Finsku nás čekají volby a proto zde není mnoho Finů zastoupeno a finská vláda reaguje na Eh, vyjádření nedůvěry, eh, kterou vyvolala, vyvolala opozice. Právě se to dotýká otázky EFSF, právě proto zde není eh, nikdo za náš parlament, protože právě u nás v Národním parlamentu probíhá rozprava. Navíc k tomu, o čem se zmínil Jean-Claude Juncker, podle mého názoru bychom měli rovněž skompletovat politickou dohodu do příštího pátku jednak na Evropské radě a Jean-Claude Juncker um, z tohoto důvodu svolal i mimořádné zasedání euroskupiny na pondělí příštího týdne. Jsem si jistý, že se nám povede nalézt politické dohody příští týden. A po této politické dohodě samozřejmě um, to budou závěry rady z 24. a 25. března a poté právní dohoda, která se dotýká ESM, jakož i úpravy EFSF právního charakteru, to vše mm, bychom chtěli mm, dopracovat tak, abychom tu facilitu nebo teda mm, ty úvěry měli k dispozici v té částce 40 miliard a to doufám, že dopracujeme v následujících několika týdnech, tak aby jsme umožnili i dopracování těch národních postupů a dosažení dohod Eh, v obou oblastech do léta letošního roku. Čili toto je takové jasné nastínění plánu, který nás čeká. Doufám, že budete schopni podpořit tento náš návrh. Nesmíme zapomínat na to. Upřímně řečeno, to je ta druhá strana toho paktu nebo komplexní dohody, na které jsme se dohodli minulý týden na samitu eurozóny a já doufám, že to Evropská rada schválí příští týden. To znamená, ta jedna strana celé problematiky byla ta mm, finanční konsolidace u těch zemí především, které jsou považovány za mm, slabší. V Španělsku se to povedlo, například u nich ta fiskální strukturální politika v současné době už je mnohem lepší. Portugalsko minulý týden rovněž přišlo s mnoha opatřeními po třech týdnech aktivní práce s komisí i Evropskou centrální bankou a mnoho jiných zemí rovněž přistoupilo k fiskální eh, konsolidaci a k posílení strukturálních reform. Na jedné straně samozřejmě budeme muset počkat na dokončení těchto aktivit a zároveň musíme mít dostatečnou finanční strukturu, které, které zajistí to, aby short selling a aby různé spekulativní pro, pro, prodeje nebyly profitabilní v Evropě a právě proto se od nás očekává to, že opravdu zajistíme vše proto, abychom dosáhli finanční stability v Evropě a abychom podpořili um, obnovu národních ekonomik a na, jak si oživili uh, opět trh s pracovním, teda pracovní trh, což je důležité pro naše občany. Eh, je nebezpečné eh, říkat eh, na takovýchto forech, že nemáme na seznamu skoro žádné řečníky, protože teď jste se tam přihlásili skoro všichni, takže teď poprosím už o zbytek dotazů a potom o stručné odpovědi. Řeknu vám, na koho se ještě má dostat na Rakousko, na Kristofa Macenetera, potom za Německo zde mám jak Rosu Bandinkovou, tak pana Brakmana a potom z Evropského parlamentu Mám žádost o slovo paní, paní Podemáty, Lenora Dominičiho, Karla Haklunda, uh, eh, Amerika Giosalama, Vicky Fordové. Vy také? P- paní Ferreira, ještě někdo? Dobře, tímto uzavírám. Eh, a ještě paní Hybnerová? Dobrá. Tak eh, budeme muset být všichni velmi, velmi struční. Nejprve dám slovo zástupcům národních parlamentů, protože Eh, v Evropském eh, parlamentu se těto panelisté našimi obeťmi stávají častěji, takže nejprve pan Kristof, eh, ať už jste kdekoliv. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych rád poděkoval panu Žanu Klodu Junkerovi za jeho projev. Víte co? Ta situace se v podstatě každý týden mění, co se týče i těch záchranných balíčků. Já si myslím, že to všechno vede k dosti velkému zmatku. A stejně jak říkal pan Juncker, my v podstatě běžíme za těmi finančními trhy. Není tomu tak, že by Evropská unie a členské státy vyjednaly na té stejné úrovni. Ale musíme si vzpomenout na to, co se stalo v posledních třech letech. Měli jsme bankovní krizi, u níž členské státy v podstatě eh, nemohly moc pomoct, ani paní Merkelová, ani pan Sarkozy to nedokázali. Potom nějakým způsobem způsobem jsme, jak si ten požár eh, stihli uhasit, ale co se týče té koordinace eh, členských států, tak je pravda, že tady se nám podařilo dosáhnout pokroku. My jsme v podstatě překonali tu krizu z roku 2009 až překvapivě eh, rychle. A to platí tedy eh, pro celou eurozónu. A poté se tedy tady objevíme v situaci a díváme se na zadlužení států, a vidíme, že tyto státní dluhy se staly předmětem spekulace. Potom zjistíme také, jaká byla ta situace v Řecku, jaká byla ta opravdová situace od roku 2005. Ale tady v podstatě se začalo obě obchodovat s obligacemi. Měli jsme tady velmi, velmi nízké úrokové sazby pro refinancování a ty stejné instituce, dokonce ty naše evropské banky se podílely na těchto hrách, anebo byli to tedy ti ředitelé nebo vedoucí těch různých fondů, nebo byla to kombinace těchto aktérů. Nicméně ten výsledek je takový, eh, v jaké situaci se v tuto chvíli nacházíme. To znamená, že jsme v situaci, ve které se z požárníků v podstatě stali ti samotní aktéři. A tato situace je minimálně z politického hlediska naprosto neakceptovatelná. Je to neakceptovatelné pro všechny, pro nás, ale i jaksi pro všechny členy evropských institucí, protože my v tuto chvíli se musíme postavit čelem uh, občanům Evropské unie a musíme našim daňovým poplatníkům říci, že musí všechno platit třikrát, musí platit tady všechno, různé záchranné balíčky, eh, pomocné balíčky musí zaplatit za záchranu bank a poté musí platit ještě jednou aby se tady dosáhlo těch eh, dostatečných bodů pro to, aby se mohlo pokračovat se spekulací. Já si myslím, že tady musíme hovořit o té situaci v jednotlivých státech, ale jakým způsobem postupovat. Dobře, co se týče těch evropských obligací. Já tady mám málo zkušeností, ale každý ví, že ve chvíli, kdy máme pět lidí, kteří mají nebo jsou zodpovědní nebo ručí za určité úvěry, tak je tady to riziko menší. A proto si myslím, že by evropské obligace měly být nebo spadat jaksi pod záruku nebo zodpovědnost několika členských států. A to je přesně to, co potřebujeme. Potřebujeme takový nějaký společenský komunitární akt, Samozřejmě, že hospodářská krize trvá a bude trvat ještě déle, eh, když zohledníme to, co se v tuto chvíli eh, děje v Japonsku. My ale potřebujeme nějakým způsobem dále eh, financovat různé projekty infrastruktury, ale jak to udělat? A já si myslím, že to je právě ta otázka, kterou si musíme položit. Já bych je v tuto chvíli chtěl ještě jednou poděkovat za to, že jsme se tu mohli sejít. Já doufám, že taková ta debata, která se odehrávala zde dnes, bude dále pokračovat a bude pokračovat ještě intenzivněji. Já vím, že máme velmi málo času, ale v podstatě nikdy nemůžete úplně celé zajistit, že, vš- že ta pomoc a všechny eh, všechny ty projekty budou fungovat tak, jak jsme si představovali. Nemůžeme říci nebo v tuto chvíli předpovědět, jak bude ta situace vypadat eh, v, v Řecku, v Portugalsku a v jiných státech, ale my musíme okamžitě zasáhnout, my, co se týče těch derivátů CDS, musíme okamžitě v tuto chvíli eh, zasáhnout musíme udělat něco zcela proaktivně proti spekulantům. Děkuji. Uh, nezlobte se, ale teď už skutečně jsme pod časovým tlakem. Pokud chcete, aby došlo také na odpovědi, tak eh, se, tak se snažte držet čas. Není pan Bending. Takže já v tuto chvíli nebudu hovořit o těch non papers, které nikdo nečetl. Co se týče té scény kolektivního vyjednávání v Německu, tak ta je možná až příliš komplikovaná na to, abych tady o ní nějakým e, způsobem konkrétně hovořil. Nicméně, já bych se vrátil k jedné věci, kterou jste říkal. Hovořil jste o evropském mechanismu stability, hovořil jste o důležitém financování. Vy jste hovořil o tom kapitálu paid in, dále jste eh, hovořil také ještě o, to, o tom kapitálu, který musí být nějakým způsobem objeven nebo vynalezen. Vy ale říkáte vynalézt. E, to znamená, mě by zajímalo, jak si to vůbec představujete, jakým způsobem by měl být tento kapitál e, vynalezen? Protože když hovoříte o těch triple A's, tak já si vždycky připomenu ty ratingové agentury a já jsem se naučil, že to, čeho si cení ty ratingové agentury, tak v podstatě vůbec neodpovídá těm ukazatelům, které by měly být zohledňovány, protože jinak by nemohlo byl, eh, dojít přece k té krizi. To znamená, že tady potřebujeme nějaký legislativní přístup, který bude také eh, proveditelný, který bude uplatnitelný. A e, já bych e, potřebovala nicméně ale něco e, konkrétnější, protože vždycky, když hovoříme o nějakých těch morálních principech nebo o těch abstraktních principech, tak se vždycky všichni shodneme. Ale tady jde přece i o zodpovědnost. Máme přece státy s určitým kapitálem, máme potom soukromé podniky, které mají své vklady, své věřitele ale já bych chtěl vědět, co dělají i e, představenstva, co dělají různé dozorčí rady, co v čím nebo jakým způsobem e, k celé té e, situaci přispívají, například i SPV protože tady to vždycky hovoříme o nástrojích, které vznikly, aniž by byly vůbec povoleny státem. A proto já si myslím, že to jsou nástroje, které musí být nějakým způsobem lépe kontrolovány, protože jinak eh, dojde k rozpočtové krizi. Když se podíváte na jednání Goldman Sachs eh, v Řecku, tak vidíte, že tady docházelo k úzké eh, interakci mezi státem a tímto podnikem. A já si myslím, že je to v celoevropském zájmu nějakým způsobem celý tento bankovní systém eh, jak si více prohlédnout, abychom viděli, jakým způsobem eh, fungují. To znamená, jak vůbec ta finanční struktura tohoto záchranného mechanismu vypadá, to by mě zajímalo. Já jsem v každém případě jenom citoval, protože vy jste hovořil o tom setkání příští týden. A jak tato finanční struktura tady bude vypadat a s jakými konkrétními opatřeními eh, počítáte? Protože vy, když hovoříte o zadlužení státu, tak vy hovoříte o tom, že by se tedy nezapočítával, ale jak já mám ve svém státě eh, vysvětlit to, že to státní zadlužení se nebude započítávat. Eh, to se na mě budou všichni dívat, jako kdybych eh, spadl z nebe, protože všichni vědí, že dluhy jsou spojené se zodpovědností, takže já bych chtěl vědět, jak to bude fungovat. Děkuji, není pan Brakman, musím všechny řečníky požádat, aby omezili svoji řečnickou dobu, jinak nevyjde už čas na odpovědi. Pane Brakmane. Vážená paní předsedkyně, pan ministr Matolči hovořil o tom, že euro je měnou úspěchu a bylo tomu tak a je tomu tak stále. Je pravda, že došlo k hospodářské krizi, o tom nikdo nepochybuje, nicméně ale musíme si přiznat, že někdo vyšel z té krize trošičku lépe a někdo trošičku hůře. A proto v tuto chvíli hovoříme o evropské solidaritě, abychom se také zamysleli nad tím, jakým způsobem budeme nacházet prostředky pro to, abychom se s tou krizí vyrovnali. E, nicméně, ale v tuto chvíli zjišťujeme, že nemůžeme hovořit o záchranných balíčcích, protože samotné euro má zásadní problémy. E, zjišťujeme také, že státy samotné mají problémy se svými státními dluhopisy, protože eh, trhy se k něm nestaví úplně eh, jaksi předvídatelným eh, způsobem. To znamená, že tady nejde o problém finančního trhu, tady jde o problém každého jednotlivého státu a tento problém samozřejmě má nějakou příčinu. To znamená, že ve chvíli, kdy se budeme zamýšlet nad řešením, tak musíme přemýšlet nad příčinami. To znamená, že evropská solidarita znamená, že také my všichni z národních parlamentů musíme udělat všechno proto, aby i členské státy zjistily, co to je evropská solidarita, aby tuto pomoc od nás dostali, aby mohli dále eh, jednat eh, samostatně. To znamená, že musíme nacházet ta správná eh, řešení pro jednotlivé členské státy, ale my kromě toho ještě víme, že už jsme dosáhli spoustu úspěchů. Slyšeli jsme to od našich belgických eh, kolegů, slyšeli jsme to od našich kolegů z Lotyšska. To znamená, že máme spoustu úspěšných příkladů, kterých se můžeme držet. Samozřejmě, co se týče toho bankovního hospodářství nebo bankovního trhu, tak i tady, ano, máme problémy, ano, musíme se těmto problémům věnovat, ale e, já se ptám, pokud se podíváme tedy na a finanční hospodářství, které by jako něco, co by mohlo být regulováno, tak já se ptám, proč my jako požárníci si stěžujeme, že požárníci ze sousední země nehasí pořádně. Proč eh, se spíš nespojíme proti těm, kteří ty požáry způsobují? protože ve chvíli, kdy takto nebudeme jednat, tak budeme hovořit o nedostatku solidarity a dojde k tomu, že v podstatě se budeme snažit hledat to řešení, aniž bychom šli po příčině toho problému. Uh, Děkuji mnohokrát a nyní řešnice za Evropský parlament. Mám vás tu šest. Pokud chcete, aby vyšel čas na odpovědi, nehovořte prosím o moc dále než minutu. Ani jako první, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Sharon. Nejprve bych ráda navázala na otázku paní Lulingové, která zazněla dříve. Myslím, že nepřišla odpověď. I když já vyjdu z úplně jiného hlediska, protože já jsem eh, zpravodajkou pro inovativní finance a jsem nesmírně ráda, že Evropská rada tak rychle podpořila eh, návrh, který vzešel z Evropského parlamentu a Eh, poprvé se to objevilo v závěrech rady. Eh, objevila se zde jasná zmínka o daně z finančních transakcí eh, s tím, že jde o možnost, kterou je třeba rychle zanalizovat, rychle prošetřit a to, jak z hlediska možnosti co se toho využití, tak využití v eurozóně. A mne by zajímalo, jakým způsobem chcete zajistit následné kroky u tohoto prvku, který poprvé e, figuruje v závěrech Evropské rady. E, a další věc. E, dnešní diskuse je pro mě inspirativní, ale stejně tak i to můžu si o článku, který dnes vyšel ve Financial Times, kde jsou zhodnoceny výsledky Evropské rady. A upozorňuje se na to, že existuje neviditelný nepřítel, který bojuje proti snahám Eh, evropských lídrů řešit rozpočtovou krizi. A tímto neviditelným nepřítelem je rostoucí euroskepticismus. Vezmeme-li eh, v potaz eh, mnoha, tedy vystoupení mnoha kolegů z národních parlamentů, tak často se tady opakuje, jak to mám vysvětlit svým voličům. A Měme na paměti také to, že v různých částech Evropy, v jižním pásmu Evropy, občané mají pocit, že nesou obrovské břemeno, aby se řešila krize. V severní části Evropy občané daňoví poplatníci mají pocit, že se po nich chce, aby zaplatili za ty tzv. hříšníky. Já se domnívám, že toto je nesmírně nebezpečná situace a to největší riziko. Riziko, které je mnohem závažnější než jakékoliv porušení paktu růstu a stability. A zajímal by mne váš názor, vaše reakce na to, jak to budeme řešit. Dobrá, budete muset hovořit o něco rychleji. Budu hovořit italsky a tím budu také rychlejší. Otázka na pana komisaře Rena. Je to obecná otázka, ale týká se specificky Itálie. Včera jste hovořil, že ve chvíli, kdy budeme hodnotit plány na snížení schodku, tak budeme hovořit také o soukromém zadlužení, což bude jaksi jedním z, hladní, z hlavních kritérií. Vy jste hovořil tedy o tom, že se bude zohledňovat tento ukazatel a a bude se hovořit o schopnosti jak si eh, splácení státního dluhu. E, já se chci zeptat, jestli budeme tedy přihlížet k tomuto ukazateli, bude Itálie solventním státem? Budeme tedy zohledňovat takto e, ty soukromé dluhy a zadlužení rodin, anebo ne? Děkuji, výborně. Věděla jsem, že to zvládnete. Není pan Gerosalom. Děkuji velmi stručně. Pane Junkere, jsem tady. Co se týče toho mm, permanentního mechanismu finanční stability, tak vy víte, že náš výbor vypracoval své stanovisko a také výbor pro ústavní záležitosti vypracoval svou zprávu. A hovoří v ní o tom, že v podstatě chceme nové, nový návrh ze strany komise, tak, aby existovaly nové alternativy pro fungování tohoto mechanismu finanční stability. Je to věc, o které budeme hlasovat příští týden a to ještě před zasedáním rady 24. a 25. Ale pan Juncker bude součástí toho dialogu s Evropským parlamentem ve chvíli, kdy budeme hovořit o těchto zárukách. A já bych tedy chtěl vědět ještě před tím hlasováním, zda bychom od pana Junckera mohli dostat nějaké konkrétnější informace. Děkuji, Vicky. Eh, děkuji, pánové, jsem velice, eh, velice se omlouvám, že jsem musela přijít eh, pozdě pane Inkere. Eh, vaše odpověď na otázku paní Lolingové určitě ukázala eh, velké jasno vaše myšlení. Rádi bychom byli ještě za více ukázek tohoto druhu. Eh, ale možná jsem trošku naivně čekala, že uslyším více o hm, takzvaných špatných bankách. Slyšíme poznámky Moody's o španělských bankách, víme, že irská krize, že tam přetrvá bankovní krize také jsme slyšeli o nedostatku důvěry v ty zátěžové, eh, nedostatku důvěry a zátěžové zkoušky z loňského roku ukazují, že potřebujeme spolehlivé zátěžové zkoušky, což je obsaženo ve vašem balíčku, ale eh, velký otazník vysí nad tím, eh, co přijde dále, protože Eh, se hovoří například o tom, že ty fondy budou muset být eh, navýšeny, tak aby mohly řešit eh, rekapitalizaci bank. Hovoří se o tom, že také pro ukončení činnosti bank v krizových situacích budou muset členské státy přijmout národní legislativu, ale v případě bank to nebyla vnitrostátní legislativa pro bankrot, byla to mezinárodní přeshraniční legislativa, která nefungovala dostatečně, aby se to mohlo řešit bez použití peněz daněch poplatníků. Pan Schäuble dnes hovořil nebo zmiňoval o tom, že všechny členské státy řekli, že byl k dispozici pro záchranu bank, pokud by eh, eh, nedostačil kapitál v těch zátěžových zkouškách. Můžete nám prosím do toho vnést trochu větší jasno, pane. Děkuji. Děkuji, Elisa. Děkuji, budu hovořit anglicky. Eh, jednak se omlouvám, že jsem bohužel neslyšela začátek vašich prezentací. Mám tyto otázky. Jasně se ukazuje, jaké jsou podmínky pro uh, Um, čerpání z tohoto fondu či z, toho, z té facility či z toho mechanismu. A to je eh, důležitější než ten samotný fond či, pod, či podmínky intervence. Víme, že eh, existuje lepší dohoda pro Řecko, lepší nabídka pro Řecko. Víme, že ten mechanismus či fond bude stálý, že eh, to bude zaštítěno většími zdroji a že bude možné kupovat na primárních trzích, na primárním trhu. Ale příloha číslo jedna potom detailně hovoří o bailoutu, o záchraně, čili je to jakási směsice různých věcí. Já bych tedy poprosila, jestli byste nám mohli eh, detailněji říct, jak to bude fungovat a eh, v zásadě na základě jednomyslnosti. Dále je tady mnoho indikátorů, zároveň pracujeme na indikátorech. Eh, já jsem zpravodajkou pro makroamecké neuronováhy. Proč ty dvě věci nesloučit? a nezakotvit to e, v evropském rámci, místo toho, aby jednotlivé státy e, se navzájem kontrolovali, kontrolovali plnění cílů, e, které vlastně nevíme, jak byly nastavené. Další otázka se týká banka. Je velmi zvláštní, že členské státy mají intervenovat v případě negativního výsledku u jejich vlastních bank a potom je zde požadavek, aby země vypracovaly vlastní legislativu pro oblast eh, kontroly nad eh, bankami v úpadku, čili eh, máme jasné řešení pro země v úpadku a teď máme jednotlivá dílčí národní řešení v podobě vnitrostátní legislativy pro řešení úpadku banka. Přitom parlament navrhl evropský přístup v této věci. Děkuji na závěr Danuta. Vicky mi vzala z úst moji první otázku, ale já bych se ráda eh, zcela neomaleně dotázala, odkud se znovu peníze na rekapitalizaci, zejména pokud, eh, pokud chybí eh, fond pro ukončování činnosti bank. A někdy zatím jsme neslyšeli mm, o této věci mnoho, jsem velice ráda, že Oren zmínil také téma rekapitalizace bank. A moje druhá otázka je určená Žánu Klodovi. Teď vlastně k eh, případnému eh, nařízení regulaci pro eh, eurozónu máme ještě tu možnost opt-in pro nečlenské, nečlenské země eurozóny. A asi to není jenom proto, že byste rád předsedal zasedáním 27 států, jsou proto jiné důvody, ale jak to bude celé vypadat, jak to bude organizováno, kdo stanoví pravidla, prahové hodnoty a benchmarky, referenční hodnoty, bude to převedeno do systému, který bude platit pro celou 27, nebo zde bude existovat nějaká paralelní kategorie benchmarků a prahových hodnot? Jak to bude vypadat? Děkuji mnohokrát. Mám pro vás špatnou zprávu. Máte každý jenom pět minut na své odpovědi. Předtím na vás vyšlo poměrně hodně času, ale teď vás poprosím o stručnější odpovědi. Nevím, kdo chce hovořit jako první, možná vy, pane komisaři, protože jste byl předtím eh, poslední. Děkuji za vaši spravedlnost, Sharon. To je od vás velmi laskavé. Eh, děkuji za vaše věcné dotazy. Některé dotazy přenechám milostivě také Žanu Klódovi a dědě Matolčimu. Takže jenom abychom šetřili čas. Nejprve k otázce Vicky Fordové, Danuty Hybnerové ohledně bank. Myslím, Vicky, eh, že jste hovořila poněkud negativně a skepticky o tom, jakým způsobem můžeme Eh, zvládnout eh, problém s bankovnictvím. A podle mého jsme dosáhli zásadního pokroku ve smyslu reformy celé architektury eh, finanční regulace, regulace finančnictví a dohledu nad finančnictvím. Na základě vašich rozhodnutí, rozhodnutí členských států a Evropského parlamentu, jsme ustavili tři mikroobezřetnosti, pardon, makroobezřetnostní Ehm, orgány dohledu, ehm, Evropský orgán pro eh, bankovní dohled a další se týká ehm, pojišťovnictví a cených papírů a také Evropskou radu pro systémové riziko eh, pro makrofinanční dohled, kde se vyhodnocuje riziko pro makrofinanční stabilitu. SRB předseda eh, předseda ECB, guvernér ECB. Proč je to důležité? Řekl bych, že hlavní slabinou eh, v předchozím kole zátěžových eh, zkoušek bank eh, na jaře a v létě 2010 spočívala v nedostatečné jednotnosti a stejně důkladném a důsledném provádění těchto zátěžových zkoušek. Nyní budeme mít nejenom zátěžové zkoušky pro banky, ale bude to také jaksi lakmusový papírek a, a, a zkouška celé nové architektury Eh, finančního dohledu v Evropě. Eh, v pátek tohoto týdnu EBA eh, e rozhodne o společné metodice, kterou budou muset uplatňovat všechny členské státy 27 pro zátěžové zkoušky. Jeden krok již byl proveden a ty zkoušky samozřejmě budou provedeny a dokončeny v průběhu března, dubna, května. Poté proběhne peer review a v červnu, ještě před létem, se zveřejní výsledky z zátěžových zkoušek. Eh, do té doby je potřeba, abychom měli, to znamená členské státy, měli jistotu, že eh, existuje mechanismus, který umožní eh, paralelní nebo předběžnou restrukturalizaci a bude to nutné rekapitalizaci. A potom eh, tou první eh, linii obrany je trh. Samozřejmě je nejlepší získat eh, prostředky od soukromých investorů. Pokud by to nestačilo, tak druhou obranou linií potom je zajistit, aby existovaly ty takzvané backstopy národní finanční, které by zajistily dostatečnou rekapitalizaci. Evropské finanční Eh, garanční režim jako EFSF mohou být eh, přijímány pouze v souvislosti eh, s národními programy, nikoli odděleně od nich a proto tento nástroj je relevantní a přichází v potaz pouze v případě Řecka a Irska, protože tyto dvě země tedy mají takové programy. Je velice důležité, aby toto první těžových zkoušek proběhlo skutečně důsledně a aby ty zkoušky probíhaly jednotně. A je důležité, abychom také paralelně s tím eh, řešili, eh, řešili eh, dopady a důsledky informací, které vzejdou z těchto zátěžových zkoušek. Dále zde byla přímá otázka týkající se soukromého dluhu v Itálii. Jednou z novinek, jedním z klíčových rozhodnutí dnes na radě ECOFINu a také předpokládám, že paralelně v to, to běží parlamentem, je návrh zavednout eh, zavednout dluhové eh, kritérium do nějakým eh, seriózním způsobem do paktu stability a růstu. Vzpomenete si jistě, že ve smlouvě a v paktu jsou deficit a, a dluh v podstatě rovnocené. Z nějakého důvodu ovšem pouze deficit byl považován za Um, za proměnou uh, v souvislosti s fiskální politikou. Myslím si, že uh, skutečně již na čase toto napravit a já jsem spokojen s tím výsledkem, kdy dluhový, dluhové kritérium, kritérium dluhu se stane seriózním kritériem uh, s číselným benchmarkem pro každoroční snižování dluhu. A v této souvislosti také ano, dospěli jsme ke kompromisu v tom smyslu, že relevantní faktory, jako například soukromý dluh, soukromá zadluženost, pokud nějakým způsobem má dopad na schopnost daného státu obsluhovat svůj dluh, bude také, také zohledněn. A to je podle mého jedině rozumné. A konečně využiji ještě svoji poslední minutu, abych uvedl, paní Ferreira hovořila o indikátorech. To je velice důležité pro druhý pilíř reformy eh, hospodářského řízení a zprávy řešení makroekonomických nerovnovách. Jak jsem zaznamenal i v této diskusi, některé členské státy, včetně země, kterou znám eh, nejlépe, eh, mohu vás ubezpečit, že to neznamená, nikdy to nebude znamenat, že chceme oslabit eh, exportní schopnost, vývozní schopnost kteréhokoliv členského státu. To by bylo řešení z jiné planety, to by bylo skutečně idiotské řešení a určitě to není naším záměrem. Naopak naším záměrem je podívat se na nerovnováhy, zejména eh, v zemích se schodkem, eh, protože tam je nejnalehavější potřeba napravit situaci v oblasti konkurenceschopnosti, eh, ale také v silnějších zemích chceme sledovat možnosti, jak provést strukturální reformy, aby se posílila domácí poptávka. Mysl, řekl bych, že je to trošku jako eh, meč eh, s internacionálem Milan. Ne, že bychom chtěli, eh, jako kdyby Bayern München tady hrál s Milánem a nechceme tu hru pojímat tak, že bychom Bayern požádali, aby hrál hůře. Naopak, chceme skombinovat nejlepší ofenzívu, nejlepší defenzívu a tak vytvářet příležitosti a podmínky pro lepší celkovou výkonnost celého evropského týmu. To je cílem toho postupu pro, v případě nerovnováhy a tak s tím hodláme zacházet. Děkujeme. Tak a nyní Jean-Claude, uvidíme, zda by se nám to povedlo za pět minut, které máme k dispozici. Dobře, Sharon, já se pokusím. Pokud jde o euroobligace. Já jsem nechtěla hovořit o evropských obligacích, protože jsme o nich hovořili již mnoho. Hovořili jsme o tom, že máme určité nástroje k dispozici. Budeme mít také nové nástroje a za nějakou dobu bychom je měli jednoduše porovnat, srovnat, vyhodnotit a poté zjistíme po tom hodnocení, že ty rozdíly právě v souvislosti s evropskými obligacemi budou minimální. To znamená, že ano, ale podíváme se na to, jak to v budoucnosti bude. Co se týče CDS, tak na, ta, v tuto chvíli, na ty v tuto chvíli čas nemáme. Co se týče eh, té mé připomínky, co se týče eh, toho nastavování tarifů a kolektivního vyjednávání, tak eh, já jsem se opravdu snažil být ironický. Ale pokud budeme tady hovořit o tom, že nechceme indexaci, což by mohlo být skutečností, tak já v každém případě si myslím, že to je něco, co je třeba považovat za vážnou připomínku. Dále byste hovořil o tom kapitálu, jak jste říkal, který je třeba vynalézt. Nevzpomínám si, že já bych to eh, vyjádřil takto. Já jsem hovořil o kapitálu, ke kterému budeme mít přístup, to znamená k využitelnému kapitálu. To znamená, já jsem neříkal, že ho bude třeba někde objevit nebo eh, vynalézt. Co se týče daně z finančních, transak- z finančních transakcí, tak o tom já v tuto chvíli nechci hovořit příliš dlouho, i když je pravda, kdybychom hovořili tady o těch etických a morálních eh, aspektech, tak si myslím, že bychom mohli hovořit velmi dlouho, jistě bychom všichni souhlasili. Jde v podstatě o určitý druh eh, eh, spravedlnost. Já jsem opravdu velmi nazlobený, že v tuto chvíli dochází k takovému chování eh, na finančních trzích. Já jsem si myslel, že něco takového po odeznění hospodářské krize vůbec nebude možné, co se týče těch dalších prémií a bonusů. Já vůbec nevím, jak my jako politikové můžeme v tuto chvíli vysvětlit našim občanům, co tedy děláme, protože lidé se nás neustále eh, ptají, eh, proč jsme zachránili ty banky a tyto mezinárodní banky stále vyplácejí ta, ty neuvěřitelné prémie a bonusy. V podstatě my se neustále snažíme vysvětlovat nějaké problémy, které jsme v podstatě sami vůbec nezapříčinili a které se týkají neustále jen těch, kteří z toho celého eh, systému profitují a eh, ten problém v podstatě neustále existuje. Takže pro nás je to velmi těžké, ani to nemůžeme vysvětlit. Co se týče daně z transakcí, tak eh, to není poprvé, co se o tomto tématu bavíme, nebo ho studujeme, analyzujeme, nebo snažíme se nějakým způsobem vyvíjet a aplikovat v rámci Evropské unie. Samozřejmě musíme se dohodnout na nějakém společném eh, základu, eh, jakých produktů se to bude týkat, zdali půjde jenom o ty rizikové finanční transakce, které budou zdaňovány. To všechno vyžaduje ještě nějaký čas, abychom se mohli na tom dohodnout, abychom tedy postavili ten most, který povede k tomu finálnímu eh, řešení. My samozřejmě přijdeme eh, s návrhy, s návrhy, které musí být eh, předloženy. Někdo stále rozděluje svět na sever a na jih, e, to znamená všichni ti viníci jsou na severu a ti trpící e, na jihu. Já si myslím, že ta situace v tuto chvíli už není taková, nebo nemůžeme to takto zobecnit. Já nicméně bych rád řekl, že že si myslím, že ve chvíli, kdy se budeme snažit hledat dobré partnery pro řešení těchto problémů, těch problémů, kterým e, čelí i ty jižní státy, e, tak si myslím, že e, ta řešení budou, budou levnější než, než v podstatě ta, o kterých se hovořilo do posava. To znamená, že potřebujeme opravdu partnery, které jsou vně Evropské unie. Co se týče toho paktu pro euro, tak to samozřejmě eh, zní velmi přátelsky, ale ve chvíli, kdy budeme chtít, aby ty státy mimo eurozónu se na tomto systému podíleli, to znamená, že v podstatě bude docházet nebo dojde k tomu, že všech těch 27 členských států, které se budou chtít eh, tohoto systému eh, účastnit, tak budou moci jednat stejným způsobem nebo budou jednání schopné na stejné úrovni. No já jsem moc já jsem vlastně řekla předem pět minut, že budete mít k dispozici. Děkuji za slovo, Sharon. A nyní se dostávám k tomu, o čem se zmínil náš vážený německý kolega. Ano, souhlasím s vámi, nejde o krizi eura, nejde o krizi eurozóny, v tom s vámi souhlasím. Jde o určitou sadu finančních problémů některých jednotlivých zemí. A to je, o čem zde debatujeme, protože hovoříme o evropském semestru, o řešení určitého koordinovaného přístupu a to by mohlo být řešením, skutečným řešením, protože zde budeme mít i národní, stru, národní reformní programy, strukturálních reform a programy strukturálních reform, které budou spadat pod evropský semestr. Mělo by to vést k nárůstu pracovních míst, rychlejšímu růstu a udržitelným veřejným financím. To je základ celého tohoto cvičení o které jde. Děkuji. A nyní dávám slovo spolupředsedajícímu, který, který, který zde celou dobu musel sedět a klidně poslouchal, čili máte, máte slovo. Děkuji za slovo. A Sharon, velice stručně. Velice stručně pouze jedna poznámka na závěr. Já jsem mé vystoupení zahájil tím, že jsem se zmínil o 15. březnu 1848, což byla uh, obrovská revolta občanů v Budapešti, mm, kde došlo k osvobození. Jež eh, ezáltal sokkal to znamená, že teda mm, my jsme tam měli v, té, v tom období pouze jeden most k dispozici, nyní máme deset mostů, několik z nich bylo eh, restaurováno v posledních letech. Nejde pouze o, té, o ty mosty v Budapešti, jde o mosty v celé Evropě, které bychom měli využívat Eh, ať už je to na kole nebo eh, autem nebo prostě pěšky. To jsou prostě mosty, které nás propojují, které nám pomáhají vytvořit silnější Evropu. Potřebujeme dosáhnout kvalitnějšího, život, kvalitnější životní úrovně v Evropě a právě Evropský semestr představuje takový most, který musíme vybudovat společně a využívat společně. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající a úplně na závěr. Mm, mohu říct, že mm, někteří se zmínili o tom, že je zde několik různých, takový boj mezi různými instrumenty, nástroji, které mám k dispozici, že ten euro, ten pakt pro euro je jedním z těchto nástrojů. Ovšem já si myslím, že evropský semestr představuje takové zastřešení a naší ambicí našeho parlamentu je mít ten šesti balíček, jakožto zastřešující balíček, který by to všechno řídil, protože to obsahuje legislativní návrhy a doufáme, že v rámci tohoto balíčku prostřednictvím toho tohoto balíčku bychom to mohli propojit s paktem pro euro a zároveň eh, systémem pro dohled a ostatními nástroji. Čili doufám, že to zůstane naší ambici do budoucna a doufám, že na konci tohoto cvičení bude cosi koordinovaného společného. Rád bych vám ještě připomněla to, že další meziparlamentní setkání je organizované Evropským parlamentem, rozpočtovým výborem k rozpočtovým záležitostem a synergiemi mezi národním a evropským rozpočtem v rámci evropského rozpočtu proběhne v parlamentu, v Evropském parlamentu 13. dubna letošního roku. Čili předseda tomu bude pan Lamasur, předseda výboru, který bude koordinovat eh, tuto schůzku. Děkuji vám všem za účast. Samozřejmě, že mám rozešleme pozvánky na další schůzku a ještě jednou bych ráda poděkovala nám všem panelistům za jejich otevřenost a na to, že měli se mnou trpělivost a tím končím dnešní schůzku. Děkuji.